Vážené dámy a pánové, já bych rád chtěl začít a mám především několik sdělení, především v souvislosti se zasedáním koordinátorů. Eh, možná, že to bude trvat eh, trošku déle, takže mezi tím přijdou další poslanci. Včera jsme rozhodli následující věc, a sice z práva o imunitě eh, jsme jmenovali paní Lichtenberger, dále směrnice o collective management jsme nestanovili nikoho. Dnes v 15 hodin máme ještě mimořádné zasedání koordinátorů, které bude trvat 5 nebo 6 minut, doufám. Dále návrh eh, boje proti eh, daňovým podvodům. Paní Kastix je s eh, pravodajkou. Dále vyrovnání, smírči vyrovnání porů zde ALDE bez jmenování, dále směrnice o audiovizuálních službách SED, bez jména zatím. Eh, development Aspects duševních práv zde eh, bude navrhovatelkou paní Kastex. Dále máme také dohodu o tom, že předložíme stanovisko ke zprávě v IMKU. Je to zpráva o řízení jednotného trhu. Dále pak jsme rozhodli že eh, požádáme o možnost eh, zprávy z vlastního podnětu o over dotpic. Dále jsme jmenovali zástupce do Evropské eh, observatoře OHIM v souvislosti s potíráním porušování duševních práv. a Dále jsme rozhodli o přípravě dopisu promiňte, ústního dotazu v souvislosti s tématem, kterým se zabývá paní Lichtenbergem. Zde byly určité technické problémy, protože rada eh, toto s námi nekonzultovala. Eh, dále se obrátím na eh, politickou jednotku, aby nám umožnila požádat o analýzu, dále jsme rozhodli o dopise eh, prezidentovi Schulzovi ohledně eh, globálního fóra o rozvoji a zákonnosti. Rozhodli jsme eh, o tom, že eh, také DG komunikace bude mít možnost prezentovat své aktivity. Společně s AFKem chceme zadat studii, která se zabývá možnostmi další evropské integrace v souvislosti s ústavními zákony jednotlivých členských států. Poté eh, také provedeme slyšení o statutu Evropské nadace. Čili to je to, co jsme eh, projednali včera na zasedání koordinátorů. A eh, pokud nemáte nic proti tomu tak je to stvrzeno. Bod 15, to je náš, náš eh, workshop ohledně eh, právní úpravy prodeje. Velmi intenzivně jsme se zabývali eh, touto otázkou a toto je poslední workshop ohledně restituce. A chtěl bych je přivítat paní Wende Horst z Vídeňské univerzity a pana Antony Vakr Walker z univerzity eh, v Jajda ve Španělsku. Chtěl bych eh, oběma odborníkům dát možnost eh, se vyjádřit. Poté prodiskutujeme tyto prezentace a podíváme se na další možnosti. Myslím, že začíná paní profesorka Wendehorst. Velice děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Nejprve bych vám chtěla poděkovat za příležitost zdůraznit některé velice důležité věci, o kterých jsme hovořili v našem briefingovém dokumentu o navrácení plnění v rámci návrhu eh, společné evropské úpravy mm, prodejního práva. Protože máme omezený čas, budu se soustředit pouze na ty nejdůležitější myšlenky. A jedním z nich je, co to je vlastně to navrácení plnění, čeho se to týká a jakým, eh, jakou modifikací se to tedy má nakonec eh, legis, eh, regulovat. Když hovoříme o navrácení plnění, tak mě poprvé hned napadne kapitola 17, která se nazývá navrácení plnění. Jedná se o případy odstoupení nebo zrušení či ukončení smlouvy. Pokud se však podíváme na tuto celou novou úpravu, tak uvidíme, že jsou zde i jiné části, které se týkají navrácení plnění. Například články 44 až 47, které se právě týkají navrácení plnění v případě, kdy se například eh, spotřebitel chce odstoupit od smlouvy uzavřené mimo obchodní provozovnu. A pak jsou zde ještě další články, například v případě nahrazení věci a tak dále. Pokud se tedy soustředíme, nebo pokud eh, dáme tu kapitolu 17 do kontextu těch ostatních kapitol, tak uvidíme, že jsou zde velice výrazné nesrovnalosti v obsahu a stylu. A pokud bychom eh, se podívali na tu kapitolu 17, tak já bych tu kapitolu 17 nazvala spíše přístupem eh, obchodního zákonníku z 19. století. Není to příliš tedy eh, překvapivé, nicméně měli bychom se soustředit spíše na ten přístup AKY. Jsou zde určité kapitoly, které by se měly týkat většiny příkladů, které se mohou týkat eh, transakcí. Obsahují jednotlivá pravidla, která nevždy musí být eh, elegantní, nicméně měla by to být pravidla, která by měla uč, vlastně usilovat o co nejmenší náklady na soudní řízení. V některých případech se jim možná může pomoci dosáhnout spravedlnosti, v některých jednotlivých eh, případech nicméně eh, není to tak vždy. Na druhé straně, proč tomu říkám přístup 19. století? Spíše se to zde soustředí na věci, jako jsou faktické a právní užitky, náhrady nebo různé druhy výdajů. Zde se nepodařilo ošetřit některé zásadní podrobnosti, jako je místo, prostředky nebo náklady v případě eh, navrácení plnění. Na druhé straně eh, se také tato úprava snaží dosáhnout spravedlnosti v každém individuálním případě bez ohledu na náklady soudního řízení nebo jiné negativní dopady. Čili jakým způsobem se máme vydat, pokud chceme eh, se znovu zamyslet nad tou kapitolou o navrácení plnění v rámci společné evropské právní úpravy prodeje. Myslím si, že eh, obecně by tento návrh měl eh, já nechci, abyste odcházeli z této schůze s tím, že paní profesorka Eh, si myslí, že bychom se vlastně měli řídit tím AKY a že bychom měli pouze přepsat ty stávající direktivy. Ale co se týče toho navrácení plnění, tak si myslím, že by bylo skutečně dobré, abychom tu kapitolu 17 přepracovali tak, aby byla v souladu v člán, s články 43 až 47 a také s článkem 112. To znamená, že měli bychom vycházet z těchto článků a podle tohoto kapitolu 17 upravit. A proč? Protože ta kapitola 17 v té stávající formě, která tedy, jak jsem již říkala, trošku vychází z občanského zákonníku 19. století, eh, se vlastně nevěnuje některým velice zásadním věcem, kterým se však musíme věnovat, protože zde budeme mít eh, více než 27 různých právních eh, jurisdikcí. Kapitola 17 se nevěnuje například těmto věcem. Zda má prodávající právo nebo také závazek vzít to zboží zpět, zda ten prodávající musí si vyzvednout to zboží, nebo zda ten, nákup, ten eh, kupec ho musí sám dopravit zpátky, kdo bude nést různé náklady například eh, náklady, které se týkají deinstalace. Nedávno zde byl nový rozsudek Evropského soudního dvora, eh, který se toho týkal. Pak je zde třeba otázka, eh, co všechno má zahrnovat ta cena toho zpětného plnění, a nebo také, jaký, kolik času je na to navrácení plnění. Máme zde článek 112, ve kterém se právě o některých těchto věcech hovoří, ale právě ten, ta kapitola o navrácení plnění v případě zrušení či ukončení smlouvy se musí věnovat i těmto věcem, protože jinak budou eh, jednotlivé strany eh, žít v nejistotě. Dále, co se týče té samotné kapitoly 17, tak jak jsem již říkala, bohužel nemám dost času, takže se omezím pouze na čtyři klíčové body. Ten první klíčový bod je případ ztráty nebo skázy zboží. Čili, jak to vypadá v tom stávajícím návrhu? Tady je řešení, že kupec musí zaplatit peněžní hodnotu zboží, pokud to zboží nelze vůbec vrátit. Ale v případech pouhé zkázy vlastně zde nemusí docházet k žádné platbě striktně řečeno musíme říci, že z toho návrhu to vlastně není dost jasné. A proto minimálně já, když jsem si četla ty původní návrhy komise nebo různé ústní vystoupení, tak možná tady ještě kolega mě té opraví, až bude hovořit, pokud se mýlím, ale já se, já hovořím o tom, že Tady se hovoří o tom, že kupec, který v dobré víře dostal náhradu výměnou za zboží, si může e, vybrat tedy spíše tu náhradu. Takže ten kupec, který jednal v dobré víře, e, může e, tedy spíše dostat tu náhradu od třetí osoby. Nicméně pokud ten eh, kupec ne, ne, nejednal v dobré víře, to znamená, že například věděl nebo se lze eh, domnívat, že mohl očekávat, že dojde k odstoupení nebo ke zrušení smlouvy či ukončení smlouvy, tak tam vlastně by to neplatilo. Já si nemyslím, že toto řešení je takové nejlepší, které jsme mohli vymyslet. Já osobně nevím, čím je to odůvodněné, proč ten kupec vždy nese riziko ztráty a ten prodávající vždycky nese riziko zkázy. A zejména je, by, by to bylo v praxi téměř nemožné pro soudce rozlišit jasně případy ztráty a případy zkázy. Například v případě Eh, auta, které bylo zničeno. Takže můžete říci, že to auto už nemůžete vrátit, protože už je to vlastně um, um, rozbité nebo um, auto, které už vlastně podlehlo zkáze, nebo zda tedy došlo ke ztrátě. Pak je také otázka, proč eh, nákupčí, který eh, dostal jedno euro jako náhradu, by se měl vlastně vyrovnat eh, pouze s tím jedním eurem? A co se týče toho kupce, který byl, který vlastně jednal nebo nejednal v dobré víře, tady se hovoří o tom, že kupec, který Eh, obdržel náhradu, když už nebyl, když už nejednal v dobré víře, musí vrátit i tu náhradu. Nicméně měli bychom o tomto hovořit i třeba v dalších kapitolách. Čili zde ta, to, to pravidlo samotné je dobré, nicméně je zde ještě celá řada věcí, které se musí dořešit. Já sama navrhuji následující definici. Mělo by zde být pravidlo, které odkazuje na kapitolu 16 které se týká očkodnění. To znamená, že ten kupující je právně odpovědný, pokud nebyl schopný vrátit zboží nebo pokud eh, došlo k nějakému eh, pokud došlo k zkáze, ovšem pouze do té míry, kde to tedy není v konfliktu s pravidly o uh, užívání. Nicméně ten kupec tedy obecně nese odpovědnost, nicméně nenese odpovědnost, pokud je zde určitá omluva a také nenese odpovědnost, pokud zkázu nebo ztrátu způsobil kupující, například když to zboží nebylo, neodpovídalo podmínkám smlouvy. Také se zde ukazují uh, Eh, opět nesrovnalosti mezi jednotlivými kapitolami, například eh, kapitola o navrácení plnění a kapitola o neplnění. Takže myslím si, že to pravidlo, které navrhuji, by mohlo být efektivnější. Další kapitolu, o které chci hovořit, jsou eh, faktické a právní užitky, užívání a úrok. Eh, kupující musí vrátit veškeré faktické a právní užitky, nicméně musí platit za užití pouze v velice omezených případech. Dále kupující musí platit eh, úrok pouze pokud, eh, pardon, prodávající musí platit úrok pouze, když kupující musí platit za užívání nebo v případech různých podvodů. A pak je zde ještě kapitola, že kupující musí platit za užití, zejména s ohledem na povahu zboží, povahu a míru uznání a dostupnost jiných prostředků nápravy, než je ukončení smlouvy, by bylo nespravedlivé příjemci umožnit bezplatné užívání zboží po tuto dobu. Konec citace. Mohli bychom se podívat na principy římského práva a otázkou je, proč se zde eh, rozlišuje mezi užitky a mezi užíváním. Já si myslím, že užitky a užívání by zde měly být ošetřeno stejným způsobem, zejména pokud se podíváme na skutečnost nebo na to pravidlo, že prodávající musí platit e, úrok pouze v některých velice omezených případech, zatímco ten kupující musí vždy navrátit e, všechny praktické a právní užitky. Já si myslím, že zde by e, se k něm mělo přistupovat stejně. Takže si myslím, že i ten Eh, kupující by měl mít povinnost vrátit faktické a právní užitky pouze v některých velice omezených eh, případech. Dále se domnívám, že to pravidlo, nebo myslím si, že ta situace by byla nespravedlivá, aby zde mohl ten kupující využívat eh, bezplatně zboží po určitou dobu. A zde je právě eh, trošku problém s tou eh, úpravou CESL, protože by vlastně mohla odrazovat eh, subjekty od toho, aby postupovali podle této právní úpravy prodeje. Mohla by je vlastně odrazovat od toho, aby ji používali nebo aby se domáhali svých práv. Já tedy navrhuji následující zlepšení. Kupující, který využil zboží nebo užitky, musí platit druhé straně peněžní eh, hodnotu za toto užití nebo navrátit tyto požitky pouze tehdy, kdy ten prodávající způsobil důvody, které vedly ke zrušení nebo ukončení smlouvy. Také bych trošku změnila možnosti nápravy v CESL, například by zde mohla být eh, zavedeno právo prodávajícího nebo eh, zavést určitou, určité období, například eh, šest měsíc, po do šesti měsíců by nebyla žádná možnost náhrady a po těch šesti měsících by tam byla náhrada. Nicméně Poté v té kapitole o navrácení plnění by se nehovořilo o žádném dalším, eh, další, žádné další platbě. Určitě by to zlepšilo ochranu spotřebitele. Eh, nyní velice eh, obtížná kapitola o digitálním obsahu. Nyní zde je pravidlo, že Eh, bez ohledu na to, zda byl dodán na hmotném nosiči či, či nikoli, příjemce digitálního obsahu musí zaplatit jeho peněžní hodnotu. Takže bez ohledu na to, zda to bylo hmotné, eh, hmotný nosič či nikoli, a bez ohledu na to, kdo způsobil důvody pro zrušení či ukončení smlouvy. Pak je zde ještě Nevím, zda tam skutečně má být to, pak je, pardon, pak je zde ještě druhé pravidlo, peněžní hodnota představuje částku, kterou spotřebitel využitím digitálního obsahu ušetřil. Nevím, zda tam skutečně má být to slovo spotřebitel, zda to není chyba. Já s tím mám problém. Eh, nevím, jak je to vlastně s tím hmotným nosičem, zda by se mělo zda by měla být povinnost, eh, aby ten spotřebitel ho vrátil. Zda ten spotřebitel má například eh, povinnost se zdržet využívání toho digitálního obsahu i v budoucnu. Bylo by také velice obtížné stanovit, co vlastně ten spotřebitel ušetřil nebo co získal. Také se ptám na to, zda je dobrým pravidlem to, když říkáme, že spotřebitel musí platit eh, tu peněžní hodnotu, i když by třeba vrátil to hmotné, ten hmotný nosič, který je zatím zapečetěný, který vlastně vůbec neotevřel. Takže myslím si, že opět bychom to měli promítnout do ostatních kapitol a měli bychom také vzít v úvahu to, že v dnešní době v mnoha případech je to tak, že e, vlastně si ten spotřebitel využije ten digitální obsah prostřednictvím schématu DRM a nedostane vlastně ten hmotný nosič. Takže opět Eh, hovořím o tom, že bychom měli dávat, eh, měli bychom klást pozornost na některým eh, skutečnostem. Za prvé mohou být případy, kdy ten spotřebitel vůbec nikdy nevyužil digitální obsah ani ho nemůže využít v budoucnu, například když chce vrátit ještě vlastně uzavřené nebo neotevřená Eh, nosiče. Pak jsou případy, kdy spotřebitel využil ten digitální obsah, ale už ho nemůže využívat v budoucnu, to jsou ta schémata DRM. A pak jsou případy, kdy není možné zjistit, zda ten spotřebitel bude i nadále využívat ten digitální obsah či nikoli. Takže zde bychom měli usilovat o zlepšení právní úpravy. A protože už nemám příliš času, tak ještě pohovořím o posledním takovém palčivém bodu a to je doložka o pružnosti Máme zde článek 176 návrhu, který hovoří o tom, že jakýkoliv závazek vrátit nebo platit podle této kapitoly může být modifikován do takové míry, eh, aby tedy to plnění bylo eh, spravedlivé. Myslím si, že zde existuje velice mnoho kritiky ohledně toho pravidla. Já to chápu, proč je zde ta kritika, vytváří to nejistotu pro obě strany. Nicméně nakonec eh, přesto všechno se domnívám, že to je vlastně určitá cena, kterou platíme za to, že usilujeme o jednoduchou a soudržnou právní úpravu. Prostě není možné, abychom navrhli takovou legislativu, aniž by zde zůstala určitá flexibilita. Takže souhlasím s tím, abyste byla ta klauzule, nicméně její využití musí být omezeno na skutečně výjimečné případy. Bohužel můj čas se navršil, takže já ukončím svou prezentaci a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám srdečně, paní eh, profesorko Wenderhorst, a nyní má slovo pan Packer. Eh, Prosím, máte slovo. Dobré ráno, pane předsedo, vážení členové parlamentu, dámy a pánové. Já bych se zaměřil eh, pouze na ty nejkontroverznější otázky týkající se promlčení. The kapitolu 8 právní úpravy prodeje. Takže eh, napřed eh, Evropské eh, právo, právní úprava se zabývá pouze prodejem. Jsou zde ale také kapitoly, které se mohou vztahovat i k občanskému zákoníku, například neférové podmínky a tak dále. Něco obdobného se děje eh, s promlčením, protože je upraveno v poslední kapitole 18 a žádné z ustanovení nehovoří o prodávajícím a kupujícím najdeme tam strany, eh, osoby, dlužníka a věřitele, ale není tam jediná zmínka o prodávajícím a kupujícím. Navíc máme zde ustanovení, které se zabývá promlčením osobních um, úrazů, eh, respektive újem. Eh, není to um, nutno vztahovat eh, ke ztrátě. Můžou to být jakékoliv povinnosti vycházející z eh, prodejní smlouvy, anebo je to omezeno na prodej. Stávající úprava návrhu nedává jasný eh, návod, zda se mm, eh, máme přiklonit k jedné nebo druhé straně. Eh, další bod spočívá v tom, že právní úprava prodeje se řídí podle PECL a určitých referenčních pravidel. Některá ustanovení ale byla vypuštěna a jiná zase byla upravena, pozměněna. A tato modifikace pravidel e, v návrhu společného referenčního rámce nebyla vždy úspěšná, protože, jak uvidíme, v té úpravě jsou určité problémy. Poslední obecná otázka se týká potíží s definicemi. Například eh, zjišťujeme, že mediace neboli zprostředkování eh, je eh, pouze vlastně kopií definice, ale chybějí tam určité klíčové koncepce, jako například zahájení řízení, oznámení, vyjednávání, přidružená práva, tam nejsou definována. A to, jak uvidíme, vytváří určité problémy. v rámci PECL bylo promlčení eh, promlčení se rovnalo námitce a to bylo vlastně eh, právo výkonu povinností. To je vlastně totež, co se říká i v právní úpravě prodeje, ale je to právo vymáhání plnění povinnosti. Článek 184 se vztahuje Nepromiňte, opravuje se řečník, článek 178 se nevztahuje pouze k právu eh, vymáhání plnění povinností, ale eh, také eh, k jakémukoliv přidruženému právu a zajímalo by nás, co znamená to přidružené nebo vedlejší právo, protože to není definováno. Jednou možností by bylo, že toto vedlejší právo je také právo vymáhat plnění povinností, například povinnost, e, povinnost platit e, úroky, ale pak by to nemělo smysl říci právo vymáhat plnění a jakékoliv vedlejší právo, protože to je to samé. Jiná možnost je, že vedlejší právo znamená jaké jakékoliv jiné právo s výjimkou práva vymáhání plnění povinností. A pak by to pokrývalo opravné prostředky, snížení ceny a, a tak dále pokud jde o pozdržení výkonu nebo plnění, když si přečtete článek 185.1, tak zjistíte, že to nikdy nepodléhá promlčení. A jestliže se podíváte na snížení ceny, tak to lze považovat také jako právo vymáhat plnění eh, ve smyslu eh, práva. Then we only have termination. Podle článku 120. Dále máme ukončení práva, to ukončení někdy závisí na podání oznámení eh, v rozumné době, například 119 nebo 139. Otázkou je, zdali tento rozumný eh, časový limit je i eh, časem eh, na promlčení. V jiných případech ale oznámení není požadováno. Například v článku 119 2b, 139 3 a pak nevíme, co se stane, když to ukončení podléhá či nepodléhá promlčení. To znamená, ta koncepce toho vedlejšího práva musí být eh, definována anebo teda musí být vyjasněno, zdali to eh, znamená mm, také vymáhání plnění povinnosti. Další otázkou, velmi důležitou, myslím, eh, je promlčecí lhůta. Zjevně existují dvě krátká doba, dva roky a dlouhá deset let plus 30 letá lhůta pro osobní újmu. Ale my nevíme, k jakému právu eh, se vztahují tyto jednotlivé lhůty, protože ustanovení o tom vůbec nic neříká. Samozřejmě obě eh, lhuty nemohou být obecnými lhutami promlčení. Nemá smysl, abychom měli dvě eh, obecné lhuty promlčecí. A proto jedna z nich by měla být tou obecnou a ta druhá by měla být jakousi speciální, zvláštní. Můžeme si vzpomenout, že ta eh, krátká eh, je ta obecná, pak řekneme, že ta dvouletá krátká je obecná, ale stále ještě nevíme, eh, na jaká práva nebo nároky se vztahuje ta desetiletá promlčecí lhůta. Další opcí nebo možností může být to, že desetiletá lhůta není promlčecí lhůta, ale dlouhá, takzvaný long stop ale v právní úpravě prodeje neexistuje takzvaný long stop a to je velmi důležité, protože začátek promlčení ve vztahu k té krátké promlčecí eh, lhůtě je subjektivní a záleží na eh, znalosti a Vzhledem k tomu, že dlužník eh, nemá znalost o tom, tak eh, se to promlčení eh, nezahájí nebo není zahájeno. Prodloužení promlčecí lhůty je omezeno na jeden důvod pro pozastavení a dva důvody pro odložení. Pokud jde o pozastavení, tak máme tak zahájení soudního řízení je důvodem pozastavení, ale my nevíme přesně, co znamená zahájení soudního řízení, protože eh, v eh, dokumentu chybí definice téhož. I když ve většině evropských právních eh, soudních systémů soudní řízení znamenají pozastavení pozastavení um, promlčení, není to jednoznačné. Musíme vzít v úvahu, jestli eh, všechna soudní řízení musí vést k pozastavení. Otázkou je, jestli eh, řízení o výkonu, které předpokládají, že věřitel obdrží exekuční titul, jestli toto také podmiňuje pozastavení nebo neobnovení promlčení. Kontroverzní je tež důvod k pozastavení, který nacházíme v článku 100 86. 81, eh, ehm, Promiňte, 181 odstavec 2. Když eh, řízení skončí během prvních šesti měsíců, eh, promlčet vypršecí lhůta neskončí dříve než po uplynutí šesti měsíců. Jestliže soudní řízení skončí bez rozhodnutí, pak to může být způsobeno zanedbáním um, nároku věřitele a otázkou je potom, proč si zaslouží stejné um, zacházení, jako kdyby nárok byl uplatněn eh, dříve. A eh, jinými slovy, proč šest měsíců? A navíc nevypadá to jako pozastavení, ale eh, odložení, protože je tady ještě šest měsíců promlčení navíc. Šest dalších měsíců promlčení. Podle mě je tady chybí důvod promlčení, je to něco, eh, co neomlouvá neplnění a ze stejného důvodu by to měl být důvod promlčení, teda chybějící důvod eh, pozastavení. Důvod pro odložení založený na neschopnosti je unilaterální, dotýká se pouze dlužníka, který nemá zástupce. A otázkou je, proč to musí být unilaterální a nikoli bilaterální. Není důvod to omezit na jednu stranu sporu nebo vztahu obchodního. Pokud jde o e, otázku maximálního trvání nebo maximální délky. Článek 24 e, právní úpravy tady e, rozlišuje mezi promlčením a takzvanou prekluzí, ale e, toto rozlišení nenacházíme v pravidlech. V podstatě jsou dobré důvody domnívat se, že neexistuje eh, pravidlo o takzvaném eh, eh, časovém období long stop. Například článek 181 se vztahuje k oběma obdobím 182, 183 nehovoří o žádném období a článek 186 umožňuje zkrátit nebo prodloužit obě promlčecí lhuty, prodloužení nebo e, krácení nesouvisí s pravidlem long stop. Pravidlo long stop je e, nutné, protože e, zahájení krátké promlčecí lhůty závisí nebo je podmíněno oznámením a proto, jestliže Eh, věřitel eh, eh, nemá neobdrží oznámení, tak promlčení nezačne. Pokud jde o obnovu promlčecí lhůty, tak novinkou nového krátkého období nebo krátké lhůty po přerušení promlčení musí být podle mě znovu Eh, zváženo. Vezmeme si příklad eh, eh, nároku v případě osobní újmy, újmy na zdraví. Jestliže po jednom roce dlužník uzná existenci práva, a dojde k obnovení pak eh, máme jenom krátké období, dva eh, roky, to znamená to 30-leté období se mění na krátké. Pokud jde o účinky promlčení, respektive máme tady problém s účinky slabými. Dlužník může odmítnout plnění a současně silné účinky, protože některé opravné prostředky zanikly a je teda eh, nesprávné směšovat ty účinky. Pokud jde o dílčí autonomii, nebo pardon, o eh, autonomii jako takovou, není jasné, na co se vztahuje. Článek uvádí zejm, zve, zvláště nebo eh, zejména. Nevíme, jestli toto zvláště znamená zdůraznění anebo příklad. Otázkou tedy je, jestli strany mohou eh, proměnit eh, promlčení eh, nebo promlčecí lhůtu na pozastavení nebo obnovení. Je to trochu matoucí. Existuje pravidlo, které hovoří že ve smlouvě mezi obchodníkem a spotřebitelem ten článek nemůže být uplatněn na úkor eh, spotřebitele. A poté se hovoří, že obě strany mají maximální autonomii ehm, eh, uvádět změny. A toto ustanovení dále se praví, eh, nepřipouští výjimky Eh, ze strany eh, eh, jednotlivých účastníků. Já jsem tady zdůraznil několik sporných bodů a domnívám se, že stávající formulace právní úpravy prodeje je nedostačující a neuspokojivá. Může se nám to líbit nebo nelíbit, ale PCL e a ten eh, referenční eh, eh, rámec nabízejí konzistentní systém pravidel a možná, že přijetí pravidel DCFR jako takových by bylo, lepší, lepší, by bylo lepším řešením. Děkuji za pozornost. Děkuji vám srdečně, pane profesore Vakere, za komisi, pan Stademajer pane předsedající Z důvodu nedostatku času bych se omezil pouze na několik hlavních bodů a začnu poslední větou pana profesora. Navrhuje, aby pravidla Dizifra a pickle byly převzaty. Zde však je v politické diskuzi otázka promlčecích lhůt a jejich prodlužování. Dovolte, abych abych vysvětlil, jaká je dnešní situace v oblasti B2C. Zde se musíme vrátit na eh, směrnici eh, 9944. Eh, tato směrnice neobsahuje žádnou promlčecí lhůtu, pouze materiální lhůtu dvou let, ve kterých je možné tuto chybu objevit a je nutné ji objevit. Tato směrnice také členským státům umožňuje si ponechat promlčecí lhůtu lhůtu nebo je zavádět, přičemž tyto lhůty mohou být však maximálně dvouleté od dodávky, tak aby materiální lhůta nebyla zkracována. Toto mají téměř všechny členské státy, mají tedy dvě lhůty, některé členské státy to zkrátily na jeden rok. Co jsme udělali my? Jak jsme přistoupili k tomuto společnému evropskému právnímu eh, prodeji? Právě právní úpravě prodeje. A sice eh, máme zde poněkud eh, snadnější eh, úpravu, která nespůsobuje takové náklady. Je to snadnější než v národních zákonech. A sice materiální lhůtu jsme zcela vypustili. To je první bod, který jsem chtěla vysvětlit. A druhý bod se týká toho, co pan profesor Vaker řekl právě nyní, a sice systém eh, DCFA a PICL jsme nepřevzali. A to proto, že v praxi náš systém má zcela stejné výsledky jako oba systémy zmíněné. Tyto dva systémy mají objektivní začátek a potom připojují tříletou lhůtu. Tyto tři roky lhůty však mohou být pozastaveny a to v případě toho, kdy se domnívá eh, kupující, že je zde určitý nedostatek. Maximální pozastavení je 10 let. Jistě jste si již všimli toho, že ten výsledek je úplně stejný. Když někdo řekne, že udělá objektivní začátek lhůty od okamžiku dodání a pak se řekne, je zde kratší lhůta 3 let, maximální pozastavení 10 let v případě zjištění nedostatku, tak ten výsledek je stejný. My říkáme, že eh, ta eh, lhuta začíná od subjektivního okamžiku eh, domněnky nedostatku a máme maximálně 10 let, takže výsledek je stejný. Jediný rozdíl je v tom, že máme dva roky místo tři roky prvků v DCSA. Proč? To ještě vysvětlím. Proč máme ale subjektivní začátek lhůty? A sice je to eh, domněnka eh, nedostatku zboží. Máme tři důvody pro takovýto postup. A sice všechny moderní eh, zákonné předpisy v Evropě a nejmodernější je francouzský z roku 2008, vždy se začíná právě subjektivním okamžikem zahájení. Na druhé straně také vidíme mezinárodní tendenci tohoto typu. Jediný precedenční případ ve společném evropském eh, eh, prostoru je rovněž subjektivní začátek eh, zjištění, ale především materiální důvod, který je zde dán, ten spočívá v tom, že máme relativně krátkou lhůtu, která je tímto umožněna proto tři roky navržené expertní eh, skupinou eh, jsme snížili na dva roky. A sice dvouletá lhůta eh, v normálním obchodním styku byla převzata do eh, obecného eh, pojmu máme dva roky vcela všeobecně platné a to od okamžiku domněnky eh, nedostatku zboží na straně spotřebitele. Pan profesor Vakr celá správně zdůraznil to, že máme také dlouhou lhůtu. Zvolíme-li subjektivní okamžik začátku, pak se může stát, že k té domněnce ani k tomu poznání nedostatku nedojde nikdy, tedy ve výjimečných případech, a pak potřebujeme lůtu, kdy to konečně skončí. A proto máme tu desetiletou lhůtu, která nabízí větší právní jistotu. Deset let eh, tato lhůta je zcela přeceňována eh, co do významu. Velmi často se říká, eh, kupující má deset let na to, aby uplatnil měl svá práva, ale v praxi to vlastně eh, tak, tomu také není. A sice proto, že eh, za prvé subjektivní lhůta běží, a to znamená, že ta desetiletá lhůta již není uplatněna dle článku 85. Je řečeno, jedná-li se o ukončení jedné lhůty, eh, pak končí i ta druhá. To znamená, že když skončí ta první kratší lhůta, eh, pak ta dlouhá lhůta již nezačne platit. To znamená, že zde máme ony dva roky. Dále začátek dvouleté lhůty eh, začíná také v okamžiku domněnky nedostatku zboží. Kdyby tedy kupující vlastně musel již zjistit nedostatek, ale většinou to eh, k tomu dojde mnohem dříve. Většinou již šest týdnů po dodávce, tedy když tu věc použijete poprvé, ale nejpozději po šesti měsících. A jen v několika málo výjimkách tento bod eh, začíná později. To znamená, že v praxi jde většinou o dva roky od domněnky nedostatku. A to je mnohem kratší než deset let. Za druhé je zde podstatná věc. Předpokládáme eh, kvůli těm argumentům, že kupující až po osmi letech eh, zjistí nedostatek zboží nebo musí zjistit tento nedostatek. Eh, to je samozřejmě absolutně výjimečná věc, ale budeme to předpokládat. Pak ten kupující i po osmi letech musí prokázat, že ta chyba v okamžiku dodávky, to znamená před osmi lety, lety eh, nebyl zjistitelný. To znamená, že ta desetiletá lhuta má mnohem menší význam, než jak se o tom diskutuje v politické úrovni. A ještě mi dovolte krátce, když máme málo času, udělat dvě poznámky k paní, přednášce paní Vendehorst. Nejdříve kritizovala eh, celou řadou důležitých argumentů to, eh, co je v článku 17 nebo v kapitole 17 upraveno ohledně eh, navrácení a že to tedy neodpovídá právu eh, na odvolání. Zde bych chtěla vysvětlit, proč eh, komise zvolila tento přístup v evropské právní úpravě prodeje. Samozřejmě, že právní důvod, který uvádí paní profesorka, nespochybňuji. Ale zásadně zde máme dvě eh, možnosti upravit tuto otázku. A sice za prvé eh, ona náhrada pochází ze CID a my jsme to chtěli prostorově eh, upravit odděleně a to proto, že v praxi eh, je možné vidět, že ta úprava, která je plně harmonizovaná, eh, je přebírána všemi členskými státy. Za druhé, to je bod mnohem důležitější i materiálně a paní Vendehorst to také zdůraznila. A sice je veliký rozdíl v náhradě po odvolání anebo po eh, pochybnění smlouvy. Spotřebitel v, krátce, v krátké lhůtě dvou týdnů může uplatnit své právo bez uvedení důvodu. Může tedy po dvou týdnech Eh, eh, odvolat tu smlouvu eh, také proto, že se jednalo třeba o smlouvu uzavřenou na dálku či jiný podobný případ. Pak však nezna, to neznamená, že prodávající, že prodejce udělal chybu. Zde samozřejmě detaily můžeme ještě prodiskutovat, na to dnes nemáme čas. Za druhé však bych chtěl ještě se zmínit, proč jsme to krátké řešení zvolili v kapitole 17. Samozřejmě, že bychom mohli převzít eh, jiný eh, systém eh, ohledně kapitoly o neoprávněném obohacení. To je však velmi zdlouhavé a velmi komplikované. A my jsme v našem návrhu tohoto společného bodu se chtěli omezit pouze na to, co se týká náhrady v obou uvedených případech. A proto jsme velmi stručně a zjednodušeně navrhli tento eh, návrh. Poslední bod eh, paní profesorka zdůraznila oprávněně to, že eh, právo na náhradu je určitě dilematu a to dilema jsme měli také. Samozřejmě chtěli jsme to vyjádřit krátce, stručně, srozumitelně ale zároveň také nabídnout spravedlnost pro každý jednotlivý případ. To je velmi složité a právě proto ty úpravy jsou velmi často složité a zdlouhavé. Proto zde máme dvě doložky o poctivém jednání a to je 174 a 175. Na jedné straně se tedy snažíme eh, toto upravit stručně a jednoduše, ale na druhé straně máme ty eh, doložky o e, poctivém jednání, které umožňují nastolit určitou spravedlnost v každém jednotlivém případě. Děkuji. Máte prosím otázky? Paní Tain. Ano, já bych chtěla eh, především poděkovat oběma přednášejícím eh, za eh, velmi zevrubné a, a, a podrobné stanovisko a mohu-li to shrnout, tak převážně zazněla kritika. Já bych nyní z obou přednášek chtěla vyhmátnout dva body. U paní profesorky Wenderholz se jedná o rozdělení rizika. Já to, co zaznělo, nepovažuji za až tak nepříznivé. Rozdělení rizika eh, na prodávajícího a kupujícího je vždy víceméně svévolné, ale eh, ve výsledku to musí být eh, tak, aby oba bez ohledu na ztrátu nebo poškození, eh, to znamená, aby eh, oba eh, byli na tom stejně, to znamená, aby ani jeden nebyl zvýhodněn či znevýhodněn oproti druhému. Ale jak to riziko rozdělím, to už je víceméně lhostejné. A pokud jde o přednášku pana profesora Vakera, tak on kritizoval, že v momentě, kdy je vznesena žaloba ohledně promlčecí lhůty, tak promlčecí eh, lhůta eh, má být buď obnovena, anebo eh, nahrazena každý zná jeden nebo druhý systém a ani tady se nedostaneme dál, pokud se začneme přijít o tom, zdali promlčecí lhuty má, mají být pozastaveny nebo má, mají být obnoveny. Máme 27 členských států, tak nevím, jestli to máme začít počítat podle eh, počtu členských států a tak dále. Ale takováto diskuse nás eh, nedovede dál. Eh, nemám problém s tím, zdali to pozastavíme nebo obnovíme. A proto mám jednu jedinou otázku na oba přednášející. To, co nám dnes představili, je to vaše osobní akademické mínění, anebo je toto stanovisko sdíleno ostatními profesory vašich univerzit a odborníky v členských státech. Za jakou část akademického světa vlastně eh, mluvíte? A za druhé si myslím, že eh, se musíme obecně dohodnout, jak dál já jsem praktik, nikoli politik a moje zkušenost mi napovídá, že když předložíme profesorům otázky, tak vždy zazní kritika v, ve velké míře. Každý profesor eh, umí sepsat eh, dlouhé traktáty o určitých teoretických otázkách, eh, mohou se pak přijít a vyměňovat si názory o teoretických otázkách i praktických otázkách po dlouhé měsíce, to známe i z Německa. Jsou k tomu sklony. A když budeme takto pokračovat, tak se nikdy nedobereme konce. Když podrobíme takovéto, eh, takovémuto rozboru každý jednotlivý odstavec. A eh, s hrůzou již vidím eh, ve výsledku záplavu pozměňovacích návrhů, které v toho vzejdou, protože každý um, uh, poslanec uh, přijde uh, s pozněvacími návrhy vypracovanými příslušným profesorem z jeho členské země a tak dále. Měli bychom se shodnout na jednotné linii. Buď to celé uvést v platnost a e, otázku výkladu a všechny s tím související problémy přenechat Evropskému soudnímu dvoru a spolehat na to, že to dobře dopadne s tím, že Evropský soudní dvůr pak zajisté ty problémy, které z toho vzejdou, odstraní a vyloží, anebo že dojde k určitě čtvrtému závěrečnému semináři za účasti profesorů ze všech členských států, kteří se pak eh, dohodnou na společné linii. Jiná cesta nejde, protože pokud budeme pokračovat s dalšími a dalšími slyšeními v tomto rámci, tak se nedobereme nikdy konce. Děkuji. Děkuji, toto je poslední workshop na toto téma. To znamená, že pak musíme hovořit konkrétně a budeme diskutovat s národními parlamenty, pak budeme mít návrh zprávy a podobně. To rozhodnutí je v naší kompetenci, páni profesoři nám mohou poradit. Já bych měl pouze jednu otázku na doplnění paní poslankyně. A sice, když ta druhá desetiletá promlčecí lhůta bude se dotýkat pouze výjimek, ale vyvolává obrovskou politickou eh, diskusi, proč se prostě tato lhůta zase neskrátí na čtyři roky. Tím bych, že bychom to zkrátili na mnohem nižší eh, dobu, kratší dobu, když se to tedy týká jenom exotických výjimek, pak to není nutné upravit. Proč by to nemělo být podstatně kratší? Eh, prosím, paní profesorku Vende Horst a ještě další. Já se obávám, že paní poslankyni musíme zklamat. To, co jsem přednášela, nebyl názor profesorů. Kdybych měla předložit akademickou přednášku, pak by vypadala zcela jinak. Toto bylo tedy výsledkem diskuze s praktiky, kteří v této branži pracují. A je to tedy závěr, ke kterému jsem došla. Pracuji také v pracovní skupině o evropském eh, právu eh, prodeje. Zde jsou rovněž mnozí eh, praktici. A nemohu být spokojená s tím, že toto ustanovení je vlastně jedno, jak bude vypadat, eh, protože je nutné eh, jej aplikovat. Eh, pokud bychom nemohli vyřešit jednoduché každodenní úkoly, třeba stahování hudby nebo app produktů nebo nákupu ledničky nebo pračky, která je pak dodána, připojí se a je rozbitá. Takže když tyto případy nemohu uspokojivě vyřešit na základě těchto zákonů, pak to není akademický problém. Děkuji, pan profesor Vaken. Very, very, very shortly. Děkuji, já budu velice stručný. Ano, mm, je zde ta dvouletá, obdo, eh, dvouletá lhuta, desetiletá lhuta. Jsou zde jakési tedy dvě, dva druhy lhut, ale jak jsem mi říkala, neexistuje zde právě to pravidlo long stop. V rámci CESL mají strany možnost prodloužit desetileté, desetiletou promlčecí dobu. To znamená, že pokud ta společná evropská právní úprava prodeje má regulovat toto, toto mm, téma, tak musíme říct, že jsou zde určitá nejasná pravidla, která se týkají prodeje. Hovoří se zde o tom, že ta promlčecí doba trvá dva roky po dodání. Co když to bude tak, že třeba ten prodávající pardon, že tedy ten kupující zjistí třeba po osmi letech, že to auto má, že jeho auto má vadu, ale že ta vada už tam vlastně byla už od samého začátku, ale on to zjistí až po těch osmi letech. Takže jak to pak bude? Pak to bude 8 let plus ještě dva roky, nebo těch 10 let tedy je maximum a jednotlivé strany to mohou modifikovat a mohou říci, že to třeba mohou prodloužit tu promlčecí dobu na 30 let. Myslím, že pro právní praxi, nebo musíme brát v úvahu e, to, jak se to bude, pak bude řešit v praxi a že zcela jistě tento bod si vy, vy, ještě vyžaduje vysvětlení. Děkuji, srdečně děkuji e, oběma, odborní, oběma odborníkům a e, vítám nyní mezi námi ministra pro hospodářství a cestovní ruch za kyperské předsednictví který eh, se eh, zabývá velkou částí toho, co spadá do naší příslušnosti. Je to pan Neoklis Silikiotis. My jsme včera již eh, měli na návštěvě ministra spravedlnosti a nyní nám pan ministr Silikiotis představí pracovní program kyperského předsednictví v tomto rezortu. Děkuji, vážené dámy a pánové. Vážení eh, pane předsedo, vážení místopředsedové, kolegyně, kolegové, moje dnešní přítomnost v Evropském parlamentu a zejména zde ve výboru eh, Jury eh, je pokračováním běžné praxe Eh, totiž informování eh, předsednictví rady o programech a opatřeních, eh, v nichž chceme pokračovat, zejména pokud jde o právo společností a ochranu duševního vlastnictví. A proto jsem přijal vaše pozvání dnes, abych eh, prokázal, že respektuji instituci Evropského parlamentu i jeho rozhodující eh, roli eh, ve snaze o větší demokratizaci Evropské unie a přiblížení se k občanům i cílem předsednictví je lepší Evropa pro občany. Ehm, od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se pravomoce Evropského parlamentu rozšířily. Parlament je nyní eh, eh, také eh, společně s radou zákonodárcem a my chceme tímto prohlásit, že jsme odhodlání těsně spolupracovat s Evropským parlamentem. Doufáme, že se nám podaří příslušné materiály ve druhé polovině roku 2012 um, uh, dovést do zdárného konce. Mám uh, zejména na mysli právo společností a ochranu duševního vlastnictví. E, jsou to otázky, které uh, řeší trojka předsednictví. Než um, se do toho pustím, chci poblahopřát všem členům výboru a také zástup rámci e, Evropské komise, polskému i dánskému předsednictví za úsilí, e, které vyvinuli v oblasti e, zákonodárné iniciativy, zejména pokud je o balíček patentového práva. Toto patentové právo je předmětem diskusí již po deset let. Pokud jde o právo duševního vlastnictví, strategie Evropa 2020 přisuzuje velký význam modernizaci právního rámce eh, duševního vlastnictví, protože je to bezpodmínečná podmínka pro posílení konkurenceschopnosti inovativního průmyslu v Evropě. Cílem Evropské unie je vytvořit společný trh eh, duševního vlastnictví a v tomto ohledu předchozí eh, předsednictví, to znamená Polka, polské i dánské s vámi spolupracovali ve snaze dosáhnout eh, úpravu Eh, nařízení 116-2006 eh, o eh, délce ochrany duševního vlastnictví, dále udělení příslušnosti harmonizačnímu orgánu jednotného trhu. To jsou kompetence, které souvisejí s ochranou duševního vlastnictví a s tím souvisí i působení Evropského monitorovacího střediska dohlížejícího na ochranu eh, duševního vlastnictví. Dále Eh, využití eh, eh, takzvaných nebo další užívání takzvaných osiřelých uměleckých děl. I to je součástí známého balíčku o patentových právech. Chceme skutečně na tom houževnatě pracovat tak, aby členské státy měly možnost přijmout dohodu o patentovém soudu. Tato dohoda nebude možná, pokud texty nařízení nedosáhnou konečné verze. Navzdory dosaženému úspěchu eh, při příležitosti posledního summitu existují ještě určité zprávy o vypuštění odstavců 6 až 8 nařízení o zesílené spolupráci v oblasti jednotných eh, úprav eh, ochrany patentů. To vedlo také k určité časové prodlevě. Rada se ještě nerozhodla eh, ve věci v souvislosti s těmito návrhy. Chceme jí dát čas a prodiskutovat tyto otázky napřed s vámi. Na tomto místě chci poděkovat eh, vám, že jste na posledním plénu schválili odsun. Hlasování bude tím eh, dán čas na to, aby se eh, další dva zákonodárné orgány mohly poradit. My víme, eh, že eh, rozhodnutí eh, předsedu vlády vytvořilo velmi křehkou rovnováhu. A nyní příslušnou dohodu znovu otevírat, to je velmi neobvyklé. Pokud bychom to udělali, nesmělo by to vést k hm, precedencu. Ale pokud se odchýlíme od běžné praxe, pak eh, bychom to mohli udělat právě nyní, protože na tuto otázku, která trvala 30 let, eh, nesmíme jen tak rezignovat, nesmíme eh, se ukvapit. A spoléháme tady na kooperaci Evropského parlamentu. Pokud bude přijat příslušný patentový balíček, eh, pak eh, se tím zvýší konkurenceschopnost eh, Evropské unie v celosvětovém měřítku, pokud budeme moci postupovat jednotně v oblasti patentů. A to tež se týká ochrany duševního vlastnictví ve vztahu k digitálním nebo jiným inovativním formám. To je velmi důležité pro veřejné využívání a prosazování práv ochrany duševního vlastnictví také řízení, transparentnost, dozor a kontrola eh, nad společnostmi a eh, kolektivní správou práv duševního vlastnictví. To je absolutní priorita kyperského předsednictví. Doufáme, že eh, rozhodnutí Eh, bude učiněno komisí 1. Eh, července. Je to klíčová otázka a eh, tak na ní nahlíží i rada. Došlo již respektive do září dojde k pěti setkáním pracovní skupiny. Modernizace a jednotné provádění pravidel o společných obchodních známkách, to je další otázka, které se musíme okamžitě věnovat. Musíme eh, zohlednit, že první nařízení o obchodních eh, známkách pochází z roku 93 a první směrnice o obchodních známkách bylo přijato v roce 89. Od té doby Evropský soudní dvůr vydal velmi bohatou eh, judikaturu na dané téma stávající právní rámec, ale nyní e, musí být přepracován. Návrhy komise o revizi e, právního rámce pro e, obchodní známky společenství. Tyto návrhy budou projednávány v příštím měsíci. Je to velmi důležité, protože modernizace národních agentur a vůbec pracovních postupů, které se opírají pomůže eh, malým a středně velkým podnikům a právní rámec eh, se tím stane ještě eh, pevnějším a jistějším. A závěrem důležitá je i otázka jednotného stanoviska Evropské unie k činnosti eh, stálých výborů mezinárodních organizací eh, pro duševní vlastnictví. Domníváme se, že Evropská unie zde sehrává důležitou roli a měla by přispět k, eh, ke kodifikaci nového práva na úrovni mezinárodních organizací věnujících se ochraně duševního vlastnictví. Mimořádný význam patří novým podmínkám ochrany Eh, vysílacích eh, společností eh, a abychom dosáhli tohoto cíle, mm, vymezili jsme si také dostatek času na projednání těchto otázek v rámci pracovní skupiny týkající se ochrany duševního vlastnictví. A nyní právo společnosti. Zprávo společností a tzv. corporate governance, eh, řízení společností, to jsou uhelné kameny moderního dynamického hospodářství. Neustále zlepšování a harmonizace pravidel o eh, právu eh, společností a řízení společností výrazně přispívají k prohlubování podnikatelského ducha a poté, respektive to je podmínkou lepší konkurenceschopnosti našich podniků, na mezinárodní úrovni. Právo společností obsahuje mimo jiné i informace o finančním sektoru a, auditech. Je proto e, nezbytné obnovit důvěru. Návrh o e, reformě účetních směrnic vede nebo má vést ke zjednodušení jasnosti, eh, srovnatelnosti finančních závěrek. Sestavování eh, ročních finančních závěrek je, účetních závěrek je velkou zátěží pro podniky. Eh, omezení správní zátěže cestou zjednodušení Eh, účetních a auditních eh, pravidel je eh, nesporná podmínka, zejména pro malé a střední podniky. Bez, navíc potřebujeme větší transparentnost v oblasti sektoru hornictví a lesnictví. Konkrétně mám na mysli návrh směrnice o ročních eh, účetních závěrkách, konsolidovaných eh, závěrkách a podobných eh, zprávách či výkazech jde o návrh který nahradí stávající nařízení nebo stávající směrnici 7866. Chceme tady dosáhnout dohody s Evropským parlamentem. Domníváme se, že jednání už um, nazrálo a um, myslíme si, že návrh může být přijat v prvním čtení. Máme my i Rada pochopení pro návrhy o transparentnosti. Evropský parlament potřebuje transparentnost eh, zejména v sektorech eh, hornictví a eh, dřevospracujícího průmyslu. Převážná většina členských států je přesvědčena o nutnosti hledání kompromisu a rovnováhy mezi transparentností a konkurenceschopností. Doufáme v konstruktivní spolupráci s předsednictvím předsedou um, um, právního výboru a zpravodajem panem Lénem a také stínovými zpravodaji. Chceme pokračovat v dobré spolupráci i s, se všemi e, poslanci, abychom dosáhli dohody v prvním čtení. Kromě toho e, si stanovilo kyperské předsednictví prioritu v oblasti eh, eh, reformy eh, účetních předpisů a také auditů kontroly auditů chceme zavést povinně. Je to něco, co si vynutila hospodářská a finanční krize. S velkým zájmem očekáváme zveřejnění zprávy v září v této věci doufáme v dobrou spolupráci se spravodajem a e, závěrem, pokud jde o e, statut evropské, e, evropských nadací. My se domníváme, že evropské nadace jsou velmi důležité pro všechny občany Unie. Tato instituce musí být posílena. Nadace by měly být také lépe financovány. Návrh um, eh, Rady o institucionálním rámci evropských nadací předpokládá jednotnou eh, evropskou právní subjektivitu pro eh, tyto nadace. A tyto nadace by pak měly mít možnost vyvíjet činnost přeshraničně. Kyperské předsednictví bude s vámi těsně spolupracovat v zájmu Eh, dosažení úspěchu. Pane předsedo, chci poděkovat vám, ale eh, také všem poslancům výboru za eh, příspěvky a doufám, že osiřelá umělecká díla se nám podaří schválit v prvním čtení, respektive úpravu o nich. Děkuji vám a jsem k dispozici pro příslušné dotazy. Děkuji. Minister. Děkuji, pane ministře. Skutečně jste uvedl celou řadu témat kterými se zabýváme eh, a blížíme se k určité schodě, i když je zde několik témat obtížnějších a zde je nutné vést ještě komplexnější jednání. Hlásí Karim a potom kolega Masip. Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl přivítat pana ministra na zasedání našeho výboru. Je to velice povzbudivé vidět ho, že se chce s námi setkat tak brzy. Také bych chtěl ještě pochválit kyperské předsednictví za to, že již vyslali své zástupce, kteří se setkali buď se mnou nebo s některými mými dalšími kolegy. Příští týden eh, máme schůzku na Kypru, velice se těším na dialog, který tam proběhne. Vážený pane ministře, mám na vás tři dotazy nebo tři komentáře, které vlastně zazněly i ve vašem, nebo o, o něž jste hovořil ve svém projevu. Vzhledem eh, k celé té, k tomu seznamu vašeho portfolia, tak eh, se chci zeptat, za prvé, jak je to u těch auditů. Skutečně stále doufáte v to, že do konce vašeho předsednictví se vám podaří dotáhnout tu otázku auditu do konce? Dále se chci zeptat, že dnes budeme hlasovat o mé zprávě, která se týká lepší právní úpravy a poté nás ještě čeká prezentace prvního posouzení dopadu ve výboru Jury, poté co byla zřízen vlastně eh, ředitelství pro posouzení dopadu v parlamentu. Zajímá mě taky perské předsednictví by chtělo také zřídit nějaký podobný mechanismus na radě, který by také odpovídal interinstitucionální dohodě. A ještě můj komentář. Nyní jsme měli z té prezentaci o té společné evropské právní úpravě prodeje. Nevím, zda to tedy spíše nespadá do rezortu ministra eh, spravedlnosti, nicméně, protože vás zde máme dnes, tak eh, mě zajímá váš osobní názor na tento návrh CESL. Děkuji. Kolega Masip. Mm, děkuji, kolega Masip. Děkuji, pane předsedo. A děkuji srdečně také kyperskému předsednictví za přítomnost v našem výboru. Pravděpodobně víte, že vždy jsem se zasazoval za požadavky Kypru ohledně teritoriální integrity. A proto vás velmi dobře chápu, znám vaši zemi a vaše potíže a vím, že budete vynikajícím předsednictvím. Můžete tedy počítat s tím, že já vás budu zcela podporovat ve vašich snahách. Duševní právo, prodejní značky. Víme, jak je to důležité eh, téma. Kolega Karim velmi krátce se zmínil eh, o eh, posouzení dopadů. Samozřejmě, že budeme mít ještě čas debatovat o této otázce dnes odpoledne. Chtěl bych je však nyní říci, že jste se zmínil příliš krátce o otázce patentu. Zde bych chtěl vyjádřit, pane ministře, že nejsem zcela vašeho názoru. Otázka patentů je velmi významná a existují eh, velmi jasná stanoviska některých eh, vlád, eh, která jsou uspokojivá. A již dříve jsem upozorňoval na to, že nejednotnost vlád v této otázce není potěšující ani situace v Koreperu není potěšující a nevíme, jak se to bude dále vyvíjet. Vy jste upozornil na úspěšnost předcházejících předsednictví. Ale já chci říci, že pokud rada bude pokročovat tímto stylem, tak musíme připomenout, a zde bych chtěl říci, že Kypr je země, ve které jsem zjistil, že se hovoří velmi dobře anglicky. Angličtina je zde vlastně hlavním jazykem. A proto byste možná se měl pokusit prosadit určitý jednotný postup. Tak, aby směrnice o patentech pokročila. To, co se děje nyní, je se píše velkým zklamáním. Děkuji. Děkuji, kolega Zjevka. Děkuji vám moc krát, dámy a pánové. Já se připojuji k poděkování za to, že jste mezi nás přišli a představili priority kyperského předsednictví. Já bych chtěl navázat na to, co říkal předřečník ohledně patentové otázky. Tento kolega vyjádřil svůj názor, ale já bych chtěl vědět, co očekáváte v této oblasti. My jsme skutečně znepokojeni eh, tím, co probíhalo za různých předsednictví během těch dlouhých let práce. Parlament rovněž pracoval na této otázce a vlastně jsme nalezli dobrý kompromis, ale v posledním okamžiku se zase projevily určité obtíže přičemž vlastně by bylo nutné vyřešit pouze otázku sídla patentového soudu, ale najednou je zde nový návrh, který znevažuje parlament a vlastně spochybňuje dobrou vůli rady prosadit tuto záležitost v prvním čtení. Jak se na to díváte? Domníváte se, že všichni, kdo hlasovali pro, eh, pochopili eh, tuto změnu? Pokud ano, pak eh, to není dobrým vysečením rady. Vždyť celý patentový balíček je tímto spochybněn. Uvědomujete si to, prosím? A proto bych také chtěl vědět, jak se na to díváte. Děkuji. Děkuji vám téma patentů eh, bych chtěl ještě doplnit. Velmi dobře si vzpomínám na diskuzi, kterou jsme vedli v trialogu v minulém roce na toto téma. Články 6 až 8 byly do té doby lhostejné a to proto, že eh, je, se to pak eh, opakuje v dalších eh, zprávách, ale právní služby nám sdělily všechny právní služby, že pro plnění článku 118, co by právního základu, je nutné mít úpravu patentového práva z hlediska hmotného práva. A proto jsme řekli, dobře, články 6 a 8 tam musí být. Ale i dnes jsou tyto články lhostejné, jestli tam budou nebo ne. To se mi nezdá být podstatné eh, pro patentové právo jako takové. To je mi prostě jedno. Ale není mi jedno to, zda otáz týká eh, přístupu Evropského soudního dvora, eh, toto je zapotřebí. A pokud by se Evropská unie chtěla zesměšnit, pak nechť přijme eh, balíček o patentovém právu, který bude i hned po začátku platnosti zase zrušen. Proto je situace velmi obtížná a vyplývá z toho, že členské státy eh, ve své kompetenci eh, najednou rozhodly postupovat eh, jako zákonodárci a to je velmi podivné. Je přece jenom rozdíl řešit nějaký gordický úzel kolem půlnoci najednou a rychle, než když se na tom pracuje celé měsíce v zákonodárných sborech. Takže ta situace vznikla a je velmi obtížná. Jsme tady před problémem eh, toho, že některé aspekty eh, článku 6 až 8 se ztrácejí a oprávnění Eh, onoho právního základu je eh, rovněž eh, otevřenou otázkou, což je přesně to, co jeden šéf vlád nechtěl. Nevíme tedy, jak vyřešit tuto situaci. Domnívám se, že by bylo vhodné nejdříve jet na dovolenou, Eh, uvolnit se a přenechat eh, našim expertům možnost diskutovat o této otázce a vyčkat eh, do září na nové nápady. Samozřejmě, že i v této sněmovně máme veliký zájem dohodnout tuto otázku ve shodě. Samozřejmě, že budeme konstruktivní, ale jistě budeme méně konstruktivní, protože se jedná také o naši vlastní věrohodnost a jistě chceme, aby se to řešilo eh, v Evropském eh, soudním dvoře. Paní Lichtenberger a potom pan ministr. Děkuji vám. Já jsem bohužel nemohla sledovat debatu od prvopočátku protože dopravní výbor probíhá souběžně a já jsem tam eh, musela přednést stanovisko. Ale ten stav eh, boje, jak to eh, popisujete, je skutečně eh, šílený, protože každá politika vedoucí k přijetí evropského patentu, který si které mm, má pouze jméno patent, ale může být prováděno pouze na národní úrovni, to je něco naprosto nemyslitelného. To by přece zvrátilo smysl celé naší úpravy. A tudíž e, spatřují e, velmi málo možností. Pokud rada bude trvat na tomto znění z důvodu dohod, v radě, tak eh, vidím eh, červenou eh, pro tuto úpravu a nevidím světlo na konci tunelu. Já jsem se z důvodu nadvlády eh, členských eh, států a jejich vlád eh, vyslovila velmi kriticky proti této iniciativě od začátku, a protože mám zájem o skutečný společný patent evropský, který by si zasloužil jméno, které nese. Pouze to nás posune dál nutno říci, že to, jak si rada počíná, není vůbec pochopitelné. Je to zcela kontraproduktivní pro celý záměr a Doufám, že možná všeobjímající moudrost eh, rady mi to vyvrátí, ale v této chvíli nevidím ani pro radu mnoho eh, východisek eh, z dilematu. Jsem eh, zvědavá na návrhy řešení, ale varuji před tím, abychom se ze samé radosti z kompromisu pustili mm, respektive přistoupili k polovičatému, polovičatému řešení, protože evropský patent bude pouze tehdy evropským společným patentem, pokud bude podložen e, jasnými logickými pravidly. Vše, co vede k právní nejistotě, vše, co vede k právně e, nejasným e, řešením, to právě není o ním krokem vpřed, který je nutno učinit. A připomínám na tomto místě na jedno starorakouské rčení, které považuji za varování nic není trvanlivějšího než kompromis a e, v této oblasti by kompromis pokud bychom ale přistoupili k polovičatému řešení, tak e, ten kompromis by dlouhodobě vedl e, proti záměru uskutečnění evropského komunitárního patentu Eh, který eh, je upraven eh, pravidly patentového práva. Není možné, aby organizace udělovala patenty, současně je kontrolovala. Ne náhodou máme v demokracii dělbu mocí a ne náhodou Existují kontrolní orgány, které eh, eh, se neshodují s těmi, která přijímají rozhodnutí. Tuto eh, dynamiku musíme zachovat a sloučení mocí nemůžeme připustit. Ještě jedno slůvko k otázce rozdělení na tři specializované podskupiny. Napřed došlo k velkému útoku, že mm, to vše je nepřípustné, že se to nesmí rozmělnit eh, různorodými eh, judikáty, ale nakonec se přesto přistoupilo k třem podskupinám a eh, někdo, kdo se na to podívá velmi přesně a důkladně, může dospět k závěru, že přesně tam, kde něco jde snadno, v dané zemi je rozhodnuto pro tento druh patentu, v jiné zemi eh, se zase přistupuje k věci eh, poněkud velkoryseji a tudíž jinak. A to znamená, že ten společný právní základ by byl podkopán. Eh, pro takovýto přístup rady nemám sebe menší pochopení. Nedovedu si představit, jak vybřednout z tohoto dilematu s tím, že odpovědnost leží jasně na bedrech rady a nikoli na našich. Děkuji paní Wikström a poté pan ministr. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, srdečně vás vítám zde v Evropském parlamentu. Všichni hovoří o patentech a právě proto je to otázka, kterou se zabýváme mnohem víc než jinými otázkami, ale v principu je situace taková, že bychom se měli podívat také do minulosti, abychom pochopili budoucnost. Takže podívejme se zpět abychom pochopili, odkud eh, eh, Unie pochází. Je to Unie občanů, eh, kteří sdílejí podobné a stejné hodnoty, kteří si řekli, že se mají spojit ne země, ale lidé. My jsme nyní však rozhodli rozdělit soudní dvůr na tři části. Je zde 40 osob, které nechtějí platit daně tam, kde je sídlo soudního dvora můžeme to akceptovat, ale není to nejlepší scénář. Víme v Evropě, jak kritizovat rozdělení třeba parlamentu na Štrusburg a Brusel a teď se hovoří o třech sídlech. Ano, můžeme toho litovat, ale musíme se podívat také na pozitivní stránku této věci. Když se budeme tedy dívat pozitivně, tak uvidíme, že jsme pokročili. Pokročili jsme s návrhem, který má výhody pro mnohé velké podniky, malé podniky, jednotlivce, všechny, kteří celá desetiletí čekali na určité řešení. A proto se musíme podívat na to, co je na tom pozitivní. Eh, čili zdůrazněme to pozitivní a nikoli to negativní. Pokročili jsme. A zde v Evropském parlamentu můžeme být hrdí na to, že se nám podařilo během čtyř měsíců vypracovat tři zprávy které jsou koncenzuální. To, že rada zareagovala nyní jinak, může mít různé důvody, možná krizová situace, možná diskuze ideologická eh, nebo diskuze, která nebyla provedena, ale měli bychom se na to podívat jako na dobrý začátek nového řešení. Eh, hovoříme detailně o patentech v tomto výboru, ale k tomu já se nechci do detailu eh, vyjadřovat Eh, měla bych však prozbu. Prosím, eh, v Radě ministrů eh, sledujte tuto perspektivu, perspektivu jednotné Evropy, která je spojena v rozmanitosti jde o to, aby ideologická síla a přesvědčování vedly k zlepšení důvěry. Dnes si prostě nemůžeme dovolit to, abychom Eh, měli rozepře mezi institucemi a toto bylo nadřezeno všem. Nikoliv. My musíme jít kupředu eh, na jednotné cestě a musíme být hrdí na to, že jsme se eh, dohodli, že jsme se propojili. Nesmíme se rozhádat. Musíme vytvořit evropský lid, evropský národ. Prosím, myslete na to při dalším zasedání rady. Děkuji. Eh, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. To jsem v podstatě očekával že se naše otáz, diskuse v otázce patentového práva bude soustředovat na e, soud patentový soud. A e, proto chci poděkovat všem zúčastněným, paní Lichtenberger, paní Wikström, všem diskutujícím. Eh, kteří se zaměřili na tuto otázku. Ale dovolte, abych započal s tím, co eh, eh, závěrem pravil náš předseda. To je skutečně důležité, protože se nacházíme v obtížné situaci, ale bylo by snad lepší nechat si více času, Nyní během léta se právní služby mohou um, touto otázkou intenzivně zabývat. Není náhodou, že jsem i ve svém uh, proslovu úvodem eh, řekl, že mm, eh, není neobvyklé, že v této věci dochází k odchylkám, ale na této věci se pracuje již po léta. Existují zde určité slabiny, ale to neznamená, že musíme vše zase e, zničit, že to celé musí přijít vniveč. A e, proto se domnívám, že bychom e, se mohli trochu odklonit od stávající praxe. Mohu vás ujistit, že naše předsednictví rady chce s vámi těsně spolupracovat. Po mém soudu je to velmi důležité, dokonce rozhodující pro Evropu, pro nás, pro všechny. A na tomto místě bych chtěl zdůraznit následující. To, co právě uvedla paní eh, Cecilia Wikström. Kypr je malá země a v skutku může sehrát eh, roli eh, důvěryhodného prostředníka naši snahu o lepší Evropu eh, převedeme eh, do praxe eh, a znamená to více Evropy. A více Evropy znamená více kompromisů tam, kde jsou nepřeklenutelné spory. Úpravy a patentový soud musí být uvedeny v praxi Jsou zde důležité, zatím ještě nevyřešené otázky. Chci poděkovat parlamentu za to, že na posledním plenárním zasedání se e, e, e, rozhodlo o odsunutí hlasování. Máme tím více času na hledání řešení. Dovolte, abych se nyní vrátil ke slovům pana Karima. jde o hodnocení dopadů. Domnívám se, že hodnocení dopadů je otázkou, kde eh, je kyperské předsednictví pro zavedení eh, povinných eh, účetních pravidel Domníváme se, že oba stávající návrhy se navzájem doplňují a chceme se pokusit ve spolupráci s radou, komisí, ale také eh, parlamentem hledat řešení zprávy Evropského parlamentu určitě zohledníme, pokud jde o zpracování našich návrhů. Mám na mysli povinný audit ročních a konsolidovaných účetních závěrek. Celé toto téma lze stěží dovést do konce eh, v souladu s naším předsednictvím. To téma je velmi důležité pro všechny eh, podniky a společnosti v Evropě. A proto chceme mm, alespoň mm, tento materiál posunout eh, vpřed. Teď jsem možná na něco zapomněl. Každopádně to jsem chtěl říci nyní a budete-li mít další otázky, jsem vám rád k dispozici. Děkuji, říká předseda. Jsou ještě další dotazy na pana ministra? Pokud nikoli, tak mu srdečně eh, děkuji a přeji jemu osobně i kyperskému předsednictví mnoho úspěchů a Mohu pouze konstatovat, že my učiníme vše, co je v našich silách, abychom přispěli ke zdárnému průběhu těchto šesti měsíců. Děkuji vám. V 11 hodin eh, by mělo začít hlasování, dříve eh, jej zahájit nemůžeme a proto eh, uděláme přestávku do 11. hodiny a poté přesně zahájíme hlasování. A prosím, aby si všichni přinesli sebou své hlasovací kartičky. Pokud je nemáte nyní k dispozici, máte ještě 10 minut čas na to, abyste si je sehnali.

meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt... Takže vážené dámy a pánové, je přesně 11 hodin, to znamená, že můžeme zahájit hlasování. Prvním bodem je zpráva pana kolegy Karima. Pane kolego Karime, máte k tomu ještě nějakou připomínku, poznámku? A nebo můžeme hned začít s hlasováním? Dobře, Sekretariát eh, mi naznačuje, že panuje v této věci konsenzus, to znamená, že celý balíček můžeme podle návrhu zpravodaje odhlasovat on blok. Máte k tomu připomínky? Nikoli, takže hlasujeme eh, jedním hlasováním eh, o tomto stanovisku kompletně, včetně všech pozměňovacích návrhů. Kdo je pro? Prosím, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? dvě zdržení. Srdečně blahopřeji panu kolegovi Karimovi. A nyní můžeme přistoupit k dalšímu eh, bodu je to eh, materiál pana kolegy Mesároše. Tady eh, nemáme informaci od sekretariátu o koncenzu, to znamená, budeme muset postupovat bod po bodu, jako obvykle. To znamená, že nebudu hlásit zdržení ani počítat zdržení, teprve v závěrečném hlasování zohledním zdržení. Takže pozměňovací návrh číslo 1, zpravodaj pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, schváleno. Kompromis 1, pro, proti, Schváleno. Dále pozměňovací návrh 4 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, schváleno. Kompromis 2 to byl. A nyní 7, to je ale chyba. Takže pozměňovací návrh 7 pro, proti, schváleno, 8 pro, proti, schváleno, kompromis 3 pro, proti, schváleno, pozměňovací návrh 10 pro, proti, schváleno, pozměňovací návrh 11 pro, proti, schváleno, pozměňovací návrh 12 pro, proti, schváleno, pozměňovací kompromis 4 pro, proti, schváleno. Kompromis 5 pro, proti, schváleno. Kompromis 6 pro, proti, 2 proti, většina přijala. 16 pro, proti, schváleno. 17 pro, proti, schváleno. Kompromis 7 pro, proti, schváleno. 19 pro, proti, schváleno. 20 pro, proti, schváleno. 21 pro, proti, schváleno. 22 pro, proti, schváleno. 24 pro, proti, schváleno. 25 pro, proti, Zamítnuto. 26 pro, proti, zamítnuto. 29 pro, proti, zamítnuto. 30 pro, proti, zamítnuto. 34 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, zamítnuto. 36 pro, proti, pardon, pro, proti, zamítnuto a 39 pro, proti, zamítnuto. Stanovisko jako celek pro, proti, zdrželi se, dva se zdrželi, zbytek schválil stanovisko. A nyní můžeme přistoupit ke druhé zprávě Roše. Kompromis číslo jedna. Pro? Proti? Přijato. 14 pro? Proti? To bylo většina proti? 14. Většina byla proti? Dobře. Dva pro. Proti. Přijato. Patnáct pro. Proti. Přijato. Šestnáct pro. Proti. Přijato. Kompromis dva pro. Proti. Přijato. Osmnáct pro. Proti. Zamítnuto 19 pro, proti. Přijato 5 pro, proti. Přijato 20 pro, proti. Přijato 21 pro, proti. Přijato 22 pro, proti. Zamítnuto kompromis 3 pro, proti. Jeden proti přijato. 24 pro, proti. Toto byla většina, takže zamítnuto. 5 pro, proti. Přijato 7 pro, proti. Přijato 8 pro, proti. Přijato 9 pro, proti. Přijato kompromis 4 pro, proti. Přijato. 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato celé stanovisko v celku, děkuji, pro, proti, drželi se jednomyslně přijato, takže blahopřeji se pravodaji. A nyní zpráva kolegy z Věvky to také můžeme vnou, to je jasné. Pět staženo, 21 Stojanov pro, proti. Ještě jednou pro, 21 pro, proti. Většina, takže přijato 6 pro, proti. Přijato 22 pro, proti. Přijato 7 pro, proti. Přijato 8 pro, proti, přijato 9 pro, proti, přijato kompromis 1 pro, proti, přijato 11 pro, proti, přijato 12 pro, proti, přijato 24 pro, Proti? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Přijato. Kompromis 3. Pro? Proti? Přijato. 15 pro? Proti? Přijato. 16 pro? Proti přijato 18 pro, proti zamítnuto 17 pro, proti, přijato 1 pro, proti 19 až potom, takže 1 pro, proti, přijato ano, máte pravdu, kolega Rabkaj má pravdu. Vlastně jsme neměli hlasovat o jedničce, to je správné. Takže eh, hlasování jedno prostě neproběhlo a nyní 19 pro. Proti. Přijato. Dva pro. Proti. Přijato. Tři pro. Proti. Přijato. A nyní čtyři. Dvacítku přeskočíme. Čtyři pro. Proti. Přijato. A celé stanovisko, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato jednomyslně a blahu s navrhovateli. Nyní otázka petice. Aha, nejdříve osiřela dějla. Paní Geringer, chcete se k tomu ještě vyjádřit, prosím? Děkuji, paní předsedající. Chtěla překazat... Mm, děkuji, pane předsedo. Možná ještě několik informací o ukončení jednání s předsednictvím rady. Tedy za dánského předsednictví jsme debatovali o využití osiřelých děl 6. června jsme ukončili tato jednání, kompromisy byly přijaty. V Koreperu pak 14. června komise pak podklady dala k dispozici. To znamená, že nyní máme jednotný doplněný dokument a domnívám se, že je ten text velmi dobrý. Podařilo se nám dosáhnout dobrých kompromisů a děkuji všem stínovým zpravodajům za dobrou konstruktivní spolupráci. Byla to skutečně veliká pomoc pro vypracování dobrého, srozumitelného textu a jsem velmi ráda, že se text takto vyvinul. Dnes máme poslední debatu o tomto textu. V září na plénu se bude hlasovat a prosím o souhlas s tímto textem dnes. Je to dokument velmi užitečný, ve kterém jde také o to, aby internet, internetové archivy, eh, knihovny eh, mohly využít těchto děl. Paní Lichtenberger? Já musím přiznat, že jsem spíše rozčarovaná z toho výsledku, protože v konečném důsledku to, co jsme očekávali, to znamená, že dojde ke zpřístupnění je možné pouze za velkých obtíží a velmi zvláštních národních daností. Pokud Eh, s reformou osiřelých děl eh, takto začínáme a na evropské úrovni eh, se dohodneme, že každý může dělat, co se mu zamane, potom ve skutečnosti nemáme žádné celoevropské řešení a úpravu. Vím, že to bylo těžké o tom jednat a že se zpravodajka velmi snažila zachovat intence Evropského parlamentu při vyjednávání, ale pokud rada bude tak takto pokračovat, tak musím říci, že eh, těch cílů, které jsme si vytkli, nedosáhneme. Například harmonizace výjimek eh, v této oblasti. Jsem skutečně velmi, velmi eh, rozčarovaná ze způsobu, jak rada naložila s tímto tématem a domnívám se, že to, co jsme si ambiciozně vytkli za cíl, toho jsme nedosáhli a měli bychom být ochotni to i veřejně přiznat. Děkuji. Formálně o tom hlasovat dnes nemusíme, pouze o tom musíme být informováni. Informováni jsme tím, o tom byli, zabývali jsme se tím. A nyní má slovo paní eh, kolegyně Göringer. Prosím. Já rozumím eh, pevné rozčarování. Chápu samozřejmě určité zklamání. Nicméně já nebudu souhlasit eh, eh, s tímto sdělením. Myslím si, že naopak my se zde snažíme o zjednodušení, protože otevíráme možnost využívat tato osiřelá díla která zatím jež, vlastně zatím nemohla být využívána. Takže je to dost obtížný krok, nicméně je to první krok, ten již byl učiněn a doufejme, že po obtížných nových eh, vyjednáváních budou tedy nová úspěšnější vyjednávání. Já se na to dívám optimisticky, myslím si, že bychom měli říci ano a podívat se, jak to bude fungovat v praxi. Děkuji. Pane kolego Berlinguere, prosím, já chci vyjádřit mé hodnocení věcí protože eh, práce kolegyně eh, nás přivedla eh, k výsledku, který ukazuje, že jsme se něčeho dobrali a to nevždy tak vypadalo. Tento výsledek Eh, nyní postoupíme do eh, pléna. To už je určitý výsledek. A pokud to projde v prvním čtení a rada ještě jednou změní eh, svůj postoj, jak se to začasté stává, pak budeme mít ustanovení na téma osiřelých děl. To je novinka, ale zdaleka to ještě není jisté. My víme, že velké kroky v Evropě eh, nejsou snadná věc a eh, to jsou kroky, kterými se dostáváme kupředu. Pokud se nám to podaří, možná ne ve všech eh, zemích, ale v těch nejpokrokovějších, pokud se nám podaří dosáhnout digitalizace osvěřelých děl a případně také konzultace online, to už by něco znamenalo. Samozřejmě to není vše a proto e, e, rozumím to zklamání, které zde bylo vyjádřeno, ale nesmíme přehlížet e, ty pozitivní aspekty. Takže ještě jednou blahopřeji lidí za odvedenou práci a všem ostatním, kteří k tomu přispěli. Děkuji. Paní kolegyně Tajn, já bych chtěla ještě jednou za liberálu, liberální skupinu potvrdit, že jednání byla nesmírně obtížná, také velmi zdlouhavá na počátku eh, se to jevilo jako eh, menší eh, materiál, ale pak jsme o tom jednali dlouhé měsíce do nekonečna. Měli jsme několik trialogů, snad nejvíce trialogů s výjimkou patentů Navíc jsme do toho zahrnuli i partnerství eh, veřejného a soukromého sektoru, tak aby knihovny a instituce, ústavy měly možnost eh, s pomocí soukromého sektoru provádět digitalizaci, což už dnes není až tak složité na úrovni komisy byl navržen program s výjimkou filmu, kde je to složitější, ale alespoň pokud jde o e, knihy, tak se můžeme připravit na to, že budou všechny digitalizovány. A mm, já mám za to, že zpravodajka e, velmi dobře sladila e, ty různé názory a postoje. Děkuji. Ano, i já bych chtěla jménem EPP podpořit paní Geringer, která udělala skutečně všechno, aby se dopracovala výsledku. Je to výsledek konsenzu a samozřejmě jako takový to není vždy uspokojivé, ale je to důležitý krok, který jsme učinili a proto bychom ji měli podpořit. Děkuji. Děkuji, pan Engström. Já bych chtěl vyjádřit eh, také jisté zklamání ohledně této směrnice. Spolupracoval jsem se zástupci knihoven a oni jsou dost zklamáni. Myslí si, že ta směrnice je v podstatě téměř k ničemu nebo úplně k ničemu. Čili pokud tady bude velká většina tak já si prostě myslím, že to je velice smutné, protože tento návrh nepomůže evropskému, společ, evropskému kulturnímu dědictví k tomu, aby mohlo být lépe rozšiřováno. Takže já bych jich chtěl na všechny apelovat, aby se dobře rozmysleli, zda se to dostane do druhého čtení, aby o tom ještě proběhly hlubší diskuse, protože ta, v té podobě, jak je to teď, to podle mého názoru bohužel není užitečné. Dobrá, já myslím, že jsme se tím zabývali. Eh, předpoklady článku 73 byly splněny, půjde to na plenární zasedání, které pak definitivně rozhodne. Takže tento bod 21 můžeme opustit a dostáváme se k případu dopisu ohledně petice. Má někdo námitku? Nikoliv, tak to budu eh, pokládat za schválené. Ještě kolega Sperony. No, nemáme zásadní poznámky či námitky, ale nemám k tomu žádné podklady. Takže ani vlastně nevím, jak to vypadá. Tady je napsáno 22, ale ani nevím, o co jde. Ano, existuje k tomu dopis, který vlastně měl být rozdán. Pokud není rozdán, tak to prosím učiňte. Pravděpodobně tady byla nějaká chyba. Dopis každopádně byl rozdán. Tedy byl rozdán mailem. Takže kolega Merony eh, může požádat o to, abychom o tom hlasovali později dnes odpoledne třeba, až se to přečte. No, já jsem to našel, tady není to v tom dosie jako takovém a někdy je těžké e, se vyznat ve všech podkladech, e, takže stahuji svou námitku. Námitka neexistuje, takže je to schváleno. Dobře, a nyní eh, právní základ. Začneme právním základem ohledně akčního programu pro oblast cel Evropské unie na období 2014 až 20 Kolega Foss. Děkuji. V tomto návrhu nařízení jde o nové eh, programy Fiskus na období 2014 až 2020. Předcházející programy eh, Customs a Fiscalis eh, byly upravovány ve dvou právních aktech. Parlament i rada to chtěla učinit tímto způsobem i tímto i nadále, takže máme dvě zprávy. Rada to vyžadovala a komise tedy připraví dva návrhy. Výbor IMCO požádal výbor Jury, aby se zabýval otázkou právního základu po rozdělení tohoto návrhu. Dosavadní návrh vychází ze dvojího právního základu článku 30 3 a 114. Článek 33 se zabývá opatřením o spolupráci v celní oblasti a 114 se týká srovnání eh, správních předpisů o jednotném trhu. Proto tento návrh tedy má dva cíle této úpravy. Z toho tedy vyplývá, že články 33 a 114 jsou přiměřenými právními byly základy pro eh, původní návrh Viskus. Eh, jak však vypadají nové texty, momentálně nevíme. Eh, je možné pouze předpokládat, že článek 33 a článek 114 budou platit pro celní část a finanční část. V tomto okamžiku tedy mohu pouze říci, že oba články jsou přiměřeným dvojím právním právním základem. S ohledem na oznámení rozdělení těchto návrhů však texty budou pravděpodobně přepracovány a proto doporučuji eh, našemu výboru, abychom výboru IMCO eh, sdělili, že je nutné rozhodnout až v okamžiku předložení návrhů komise. Eh, takže to je rozumná záležitost, eh, odložíme tuto eh, otázku. A druhá záležitost, zase kolega Foss, jedná se o rozvoj venkova. Jde o Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Tento návrh vychází z článku 42 a 43 smlouvy. Eh, výbor Agri nás žádá o stanovisko ohledně upřesnění právního základu, tedy eh, článku 42 a 43 odstavec 2. Přiměřenost právního základu není nijak pochybňována výborem Agri. Jde pouze o upřesnění. Článek 42 se týká eh, právě. konkurence Eh, pravidel o konkurenceschopnosti a 43.2 je skutečně tím správným právním základem pro zemědělskou politiku. O tom jsme již jednali eh, často v řádném legislativním postupu. Eh, jednotlivé odstavce článku 43 E, však nejsou zde uplatňovány, upravují jinou věc a proto navrhuji výboru Agri, aby e, vycházel z článku 42 a 43 odstavec 2. Toto je ten přiměřený právní základ. Má někdo prosím námitku? Nikoliv, takže jsme to projednali a rozhodli. Dále zde mám ještě další otázku. Bod 38. Ne, bod 38 je odložen na později. Dobře, tak si to škrtnu. A pod 25 to je přepracování. Paní Lichtenberga. Zde to bylo bohužel odloženo, nicméně jsme požádali právní službu o názor na toto téma, protože se jedná o politiku rybolovu a týká se to spíše těch nejvstálnějších regionů. Existuje zde tedy již právní stanovisko, které je nesmírně zajímavé. Myslím si, že bychom mohli hlasovat příště, ale určitě by bylo pro kolegy zajímavé vyslechnout si, jak to právní stanovisko zní, protože sice se jedná o komplikovanou záležitost, ale po... myslím si, že by bylo prostě dobré vyslechnout si to právní stanovisko. Možná byste je mohl požádat o to, aby se k tomu trošku vyjádřili. Moje otázka je, zdali je právní služba dnes toho schopna, anebo na nadcházející schůzi eh, v září. Ne? Možná by bylo možné přesunout tuto diskusi až na září, protože... Dobře, tak to takto uděláme, říká předseda. Eh, nejsme připraveni, takže paní Lichtenberg navrhuje, abychom to odsunuli na září. Když nejsou připraveni, tak to nemá smysl. Takže bod 25, eh, to je přepracované znění. Pane kolego eh, López, nic nemáte k tomu dobře? Není co vysvětlovat? Všechno je v písemné podobě k dispozici. co mi říkají poznámky. Ano, vše eh, je mm, dobré a bez problémů. Pokud nejsou námitky, tak eh, se domnívám, že je to takto schváleno. Dobře. Já vyhám ony. Pokud eh, to dobře vidím, tak Zadávání veřejných zakázek jsme odsunuli, to už není na programu. Dále zpráva kolegy Baltazáre byla také odložena a tudíž eh, je na pořadu i jednání patent a právě slyším, že rada ještě nedorazila, dorazí až ve tři čtvrtě ani pan Penera. Takže ani šéf právní služby ani eh, rada eh, nejsou přítomní a eh, jakmile dorazí, začneme s tímto bodem. Vše ostatní musíme řešit až odpoledne. Takže nezbývá nic, než přerušit schůzi na čtvrt hodinky nedá se nic dělat, až dorazí všichni, kteří dorazit mají. Nemyslíte si, říká paní Wikström, že bychom eh, také měli hlasovat o eh, zřeknutí se imunity? Ne, nikoli. Eh, problém spočívá v tom, že bychom pak měli jednat in camera. A máme ještě slyšení paní Colin Langen, což technicky nebude možné eh, jednat in camera. Nemám nic na programu, co bychom mohli předsunout a probrat nyní. Nemůžu na tom nic eh, měnit. Na nejvýš eh, bychom mohli probrat bod 35, ale zase nevím, jestli jsou přítomni všichni stínovi zpravodajové. Je to zpráva paní Lichtenberg. To bychom mohli probrat, to ani netrvá tak dlouho. Souhlasíte, paní Lichtenberg, jde to? Šlo by to? To vyřešíme snad rychle. A také 36, to také půjde rychle. Dobře, budeme pokračovat. Našli jsme bod, který můžeme probrat do příchodu přítomných, respektive potřebných osobností a uděluji tímto slovo paní eh, Lichtenberger. V improvizaci jsme na tom velmi dobře. Ale promiňte, eh, říká paní eh, Lichtenberger, k té zprávě je tolik stanovisek, že mm, je mm, neznám z paměti. Tato úprava, o kterou jde, je stanoviskem, které podáváme za účelem dalšího projednávání a mně záleželo na tom, abychom zejména v této oblasti se zaměřili eh, na to. Za prvé, které právní oblasti sehrávají v této oblasti roli a musí být zohledněny stejně tak jako rozhodující otázka odpovědnosti respektive e, ručení v případě, že dojde k nehodám s vážnými důsledky, k závažným haváriím. A e, proto mm, jsem se snažila e, tyto dvě oblasti co nejvíc upřesnit a prohloubit. Jde jednak o o to, a to je pozměvací návrh 2, eh, eh, aby eh, bylo od počátku prověřováno, zda někdo, komu je udělena zvláštní zakázka, je vůbec schopný platit za případné škody a ručení za tyto škody, zdali tedy zohledňujeme ty potřebné finanční kapacity. Protože to bylo doloženo již určitými událostmi, bylo by velmi riskantní pověřit eh, někoho zakázkou, který posléze nebude vůbec schopen uzavírat pojištění anebo eh, provádět potřebné platby. Dojde-li eh, ke škodě či havárii jim způsobené. To je podstatný bod. Druhý podstatný bod spočívá v tom, že mm, musíme se zaměřit eh, na eh, eh, nejlepší disponibilní technologie, to znamená to, co je zakotveno v živnostenském právu jednotlivých eh, zemí, že tam eh, platí zásada state of the art, anebo nejlepší, nejmodernější eh, mm, technologie v daném oboru, tak to by mělo být také tam zakotveno, abychom neměli na trhu zastaralou technologii, kde se již prokázalo, že způsobuje eh, havárie a škody. Ještě jednou otázka finanční spolehlivosti a finanční uh, podniku. O tom eh, je také řada pozměňovacích návrhů z mé strany. A pak také jde o to, abychom stanovili eh, na evropské úrovni, eh, že v ekologicky choulostivých mořských eh, regionech je nutno postupovat velmi pozorně z hlediska ochrany nejenom mořského prostředí, ale i pobřeží jako takového protože tady může docházet eh, k obrovským škodám nejenom eh, pro rybolov, ale také pro eh, cestovní ruch. To může mít dramatické důsledky. Já jsem tady vyjmenovala vše, co se může dotýkat specifických eh, mořských eh, eh, oblastí, habitat, ochrana ptáků a tak dále, protože tady je určitá tendence právní předpisy o ochraně životního prostředí vůbec nezohledňovat, anebo je možné, že vzniknou škody v jejichž případě pak eh, nebudou nalezeni viníci, respektive ti, kteří uhradí eh, škody. Eh, to je vše z mé strany. V podstatě jde o to poukázat na určitou nutnost ochrany a že tady eh, musí platit určité hospodářské, politické a ekologické odpovědnosti, které je nutno zohlednit od prvopočátku, abychom dodatečně nestáli před eh, obrovskými eh, nehodami a haváriemi. Také je nutno říci, že Již v minulosti tady došlo k celé e, řadě škod a e, země, které tím byly dotčené, například e, pobřežní úseky, pak museli ustát dlouholeté soudní řízení, než se dobrali nějaké kompenzace. Proto se domnívám, že v Evropě bychom v v tomto ohledu měli pracovat preventivně a já jsem eh, se snažila právě o tu prevenci eh, nejenom v oblasti životního prostředí, ale také financování eh, a sanace případných škod. Děkuji. Hlásí se prosím někdo do diskuze? Nikdo? Lhůta pro pozměňovací návrhy dle návrhu sekretariátu 19.7. Nikdo není proti, takže je to schváleno. A nyní vidíme, že je zde právní služba i rada v plném zastoupení a také navrhuji, aby kolega Rabkaj hovořil na téma bodu 38. Ano, děkuji. Já se domnívám, že nemusíme popsat tento postup postup, eh, to je všem známo eh, také eh, kyperské předsednictví se o tom zmiňovalo. Jde o rozhodnutí rady já se eh, nechci zapojit do této debaty, protože kdybych to udělal, tak eh, by to znamenalo, že akceptuji eh, ten první krok. To znamená, že bych akceptoval ten legitimní závěr rady, který se mi zdá co do kompetence nelegitimní. Zdá se mi velmi problematické to, co se stalo a také to je mnohem širší rozhodnutí než jenom otázka patentového soudu. Včera sekretariát všem členům výboru rozeslal první stanovisko naše, naší právní služby můžeme tedy vycházet z toho, a nechci tedy předbíhat pana Peněru, ale v těch závěrech je, myslím, jednoznačně v čísle 22c a také v dopise pana Peněry je celá jasně řečeno, že škrtnutí těch tří článků není jednotitelné a to proto, že to je nesrovnatelné s právním základem článku 118. Jediný právní právní základ je tímto pochybněn tímto škrtnutím tří článků. V právním základě je řečeno, že se bude postupovat legislativním řádním způsobem pro patentovou ochranu, když tři články jsou vyňaty, pak ten článek 118 již není eh, platný v této souvislosti. Eh, je to věc, o které jsme nediskutovali poprvé a v radě eh, také na jednáních se o tom diskutovalo a bylo přitom také zajímavé vidět to, jak rozhodli šéfové států a vlád, ale nebylo to rozhodnutí ve věci samotné, nýbrž to bylo prostě jenom licitování. Ta hlavní eh, komora má tři eh, kandidáty, tři země, kteří eh, chtěli získat místo sídla a to byl jediný bod, který jsme také dali s tranou a neřešili jsme to. Můžeme tedy hovořit o určitém štěstí, že se nepřihlásilo dalších pět členských států, protože pak bychom měli osm sídel a celé licitování je potom také propojeno s ničím, kde Evropská rada vlastně nemá žádnou kompetenci dle smlouvy. Nesmí se zapojovat do legislativního rozhodování dle článku 15. Samozřejmě, že můžeme říci, že rada před Přeci jenom Evropská rada eh, tedy zvládla tuto situaci a lidé v Evropské radě a v radě EU také eh, řekli, no, když to je na této úrovni řečeno, tak to musíme eh, učinit, ale Evropská rada zasáhla do legislativního procesu a tuto kompetenci přitom nemá. Při debatách jsme o tom hovořili několikrát, ale v radě se nikdy neřeklo, že by to bylo dobré eh, takto postupovat, spíš naopak. V radě při jednáních jsme se také dotazovali právních služeb. A existuje k tomu také dopis právní služby komise na, kolegyni, na adresu kolegyně Wikström, která předložila tyto eh, návrhy. A já jako zpravodaj jsem se postarala o to, když to tedy neodpovídalo tomu, co jsem já politicky chtěl, ale při tom jednání jsem řekl, ano, všechny tyto záležitosti budeme projednávat, dáme to na pořad jednání a to včetně pozměňovacích návrhů. Takže jsme hovořili i o tomto tématu. Přitom bylo jasné, že to není možné dle evropského práva takto postupovat. A Právní služba rady s tím rovněž souhlasila. Také proto, že nebylo možné intervenovat proti. Takže bylo to zcela jasné. A kdo si vzpomene na debaty, které jsme vedli eh, při tom vyjednávání, tak to nebylo nějakou kontroverzní otázkou mezi radou a parlamentem. Takže eh, to skutečně není nějaká obsahová odborná eh, záležitost, ale spíše licitace. A kdyby rada a o tom budu hovořit hned, rada, kdyby formálně toto provedla, tedy to, co rozhodli šéfové státu a vlád, pak se musíme rady zeptat, proč to dělá. Není možné někoho vypustit, není možné říci, oni to tak rozhodli. Je nutné mít věcné odůvodnění. Takže to je jasné. A všichni ti, kteří z hlediska evropského práva se zabývají tímto tématem, jasně říkají, že to není kompatibilní se smlouvajmi. Eh, je tady celá řada důvodů a také důvod zdravého lidského rozumu. Nařízení je úprava, má něco upravit a musí mít také obsah, aby bylo jasné, co se upravuje. A když tam ten obsah není, tak se nedá nic upravit. Tento regulation, tato úprava by byla tedy absolutně neúčinná. My tak víme, co je zatím to jsme viděli u těch zaujatých stran hned, že se eh, ale doposud argumentovalo věcně bylo dobré. Nebylo to licitování. Eh, ten důvod nebyl nikdy vlastně eh, vyjádřen. A sice je to útok na Evropský eh, soudní dvůr a téměř mě napadají takové nevhodné eh, výrazy. No, prostě chtějí odebrat sílu Evropskému soudnímu dvoru, když je možné to říci mnohem silněji. To je tedy postup skutečně velmi zvláštní. Známe posudek Evropského soudního dvora, že v roce 2009 a 10 na prozbu rady Eh, vypracoval toto stanovisko. Rada požádala o vypracování posudku ohledně právního systému dle návrhu eh, komise a otázka byla, je to eh, harmonizovatelné a slučitelné s evropským právem. Evropský soudní dvůr řekl, že ne. A sice proto, že celý postup předkládání otázek soudnímu dvoru je tímto narušen. Neexistuje tedy žádné praktické řešení, než pouze eh, tedy eh, soudní eh, systém. Tak, teď ten návrh máme, ale na druhé straně na základě nařízení zase dochází k pokusu odejmout kompetence Evropskému soudnímu dvoru, čili je zcela jasné, jak postupovat. Je to čistě politicky výrazný postup. A některé zainteresované krohy mimo Evropskou unii toto mohou říci, to bych ještě respektoval, ale nikoliv tedy v rámci určité instituce, ať již je to Evropská rada nebo Rada EU jako taková. E, v takové situaci je to skutečně velmi zvláštní. Úkolem Evropského parlamentu není narušovat evropské zákony a smlouvy, nýbrž tyto smlouvy musíme chránit. To je úkolem Evropského soudního dvora samozřejmě, ale zákonodárce musí zákony také ctít. Pokud eh, tyto kompetence chránit eh, smlouvy jsou odejímány, nesmí být tyto kompetence narušeny ani eh, na úrovni Evropského soudního dvora. A říkám, je to politicky skutečně velmi zvláštní postup. Eh, Obsahově je to otázka, o které také musíme ještě více diskutovat. Měl bych otázku na pana Peněru. Podíval jsem se na to a trošku jsem se podíval také na číslo 9. No, to jsem trošku e, zakopl. Je mi jasné, že právní text je platný, je-li přijat příslušným orgánem, to znamená plénem a radou v určité formaci ale přeci jenom dohoda, o kterou jsme učinili, je dohoda o celkovém textu nařízení. E, tuto dohodu jsme prostě jenom neudělali a pak jsme šli domů. Myslím, že od 2.12. existuje také dopis Koreperu e, vypracovaný jménem e, Rady na adresu výboru a je řečeno, pokud Evropský parlament dohodu doslova přijal, pak je rada zavázána toto doslovně rovněž přijmout. Je tedy otázkou, zda ten dokument má nějakou hodnotu, když je tam napsáno něco takového, co nám bylo tedy eh, sděleno před týdnem. Chápu, chápu to, co je řečeno v bodě 9, ale je to trošku eh, více. A pokud by tomu tak nebylo, pak bych je navrhla, abychom nepokračovali v těch neformálních eh, trialozích, protože nevedou k žádnému výsledku. A ještě bych tomu něco dodal. Já jsem to zažil jako zpravodaj na vlastní kůži, protože jsem eh, to celé musel připravovat. My jsme po ujištění Koreperu jménem rady to nedělal pouze Koreper, ale mluvil jménem rady. Tam bylo uvedeno výslovně jménem rady. Takže na základě toho ujištění a e, v dobré víře jsme hlasovali. Hlasovali jsme přesně e, slovo po slově to, na čem jsme se shodli. A já jsem tudíž svůj vlastní návrh e, zpravodaje stáhl. A pokud je o pozměňovací návrhy kolegyň a kolegů, které, mm, o kterých jsem měl pozitivní názor, tak jsem jim řekl, tomu s tím nemůžeme souhlasit, protože by se to dotklo kompromisu. Takže jsem zavrhl tyto dobře míněné pozměňovací návrhy kolegyň a kolegů. Máme tudíž ve výboru usnesení, k němuž došlo za nesprávných podmínek. Takže musím říci, pokud by rada eh, tyto tři body eh, vypustila stávající podobě, pak by to eh, nebyla pouze otázka těch tří bodů, ale celého kompromisu. To nejde říci vše Eh, na čem jsme se dohodli, je v suchu. U těchto tří bodů mm, nejsme zajedno, to dáme eh, tedy, vše ostatní dáme stranou a budeme jednat pouze o těch eh, tří bodech. A proto nevidím ani žádnou negociační obcu, obci. To nejde. V případě pochybností se budeme muset vrátit alespoň do té fáze návrhu zprávy, včetně pozměvacích návrhů kolegyň a kolegů. Na tomto místě ještě chci říci, že je velmi eh, příjemné v těch eh, eh, málo kontaktech, které jsme v uplynulých eh, dnech měli, hovořit, hovořili jsme o procesních otázkách. Bylo velmi příjemné o tom hovořit s kyperským předsednictvím, protože například na minulé úterý bylo na pořadu jednání Koreperu dohodnout se na vypuštění těch tří článků. Koreper to ale na základě eh, intervence kyperského předsednictví stáhl z eh, pořadu jednání. Žádné eh, rozhodnutí teda nebylo učiněno. Já jsem pak dále jednal o procedurálních otázkách a kyperské předsednictví rady mě ujistilo, že se samozřejmě můžeme ptát, jak to pomůže, jestli to pomůže, ale rada mě v tom ujistila. A vidím to tak, že ta atmosféra byla v pořádku a spolehám na to, že kyperské předsednictví rady řekne, my stále ještě nechceme eh, přijmout usnesení, protože pokud eh, by tak rada učinila, tak bychom stáli před největší možnou havárií. Eh, to je tedy hodnocení na základě vlastního pohledu na věci. Já, stejně tak jako ostatní, zejména předseda výboru, jsem e, v posledních dnech obdržel e, velké množství dopisů a musím říci, že ti, kteří e, mají velký zájem o Evropský soudní dvůr, protože myslím se domnívají, že Evropský soud bude, bude třetí instancí, což je ale nesmysl ale nadále mm, se domnívají, že by to bylo rozumné to výmout, ale všichni ti, kteří se přibližují k té věci z hlediska evropského práva, jednoznačně říkají, že to není proveditelné. Usnášíte se na nařízení, které je protiprávné a z e, právního hlediska neplatné. A e, tudíž v této chvíli pouze doporučuji a prosím, aby z věcného hlediska Eh, se právní služba ještě informovala, to nenahradí naše politické rozhodnutí, samozřejmě, to je jasné. Ale budeme mít určité eh, právní podložení věci nebo právní eh, pozici, pak lze i politická rozhodnutí přijímat o něco snáze. A proto bych uvítal, kdyby se právní služba eh, na to dále podívala a zaměřila se na to a po letní přestávce eh, pak na základě hlubšího právního posudku můžeme ve věci pokračovat a rozhodnout, jak postupovat dále. Děkuji zpravodaji. V podstatě tento vývoj, alespoň z hlediska obsahu nařízení, nás eh, vrátil eh, do situace, kterou jsme zde měli v podstatě po letních prázdninách loňského roku. Eh, to jsme pak po dlouhém interním procesu vyřešili, protože i u nás se různí názory na věc a s pomocí právních služeb jsme to nakonec jednomyslně vyjasnili. Právní služby byly jednomyslné v tom, že to to jinak nejde. Nyní mám eh, čtyři přihlášky kolegů do diskuse. Určitě chceme také vyslechnout kyperské předsednictví a předsednictví rady. Eh, takže napřed s eh, si vyslechneme naše kolegy, snad z toho vzejdou další otázky a pak požádám pana kolegu Peneru, aby představil své stanovisko a případně zareagoval i na otázky eh, eh, diskutujících. A na závěr bych dal ještě příležitost kyperskému předsednictví. První se hlásí paní kolegyně Wikström, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Plně chápu rozhorčení kolegů v tomto případu, zejména chápu, proč je rozčilený pan Rabkaj, co by zpravodaj, protože vlastně Evropská rada zrušila dohodu v prvním čtení a zejména ten způsob, jakým to udělala. To je v podstatě úplně nejhorší způsob takového handlování a jednání se zavřenými dveřmi kdy byla ohrožena i vlastně obecná prestiž evropských institucí. Je to politování hodné, celá tato složka byla velice obtížná a je to i dost eh, odlišné od ostatních eh, portfolií. Máme zde mezinárodní dokument, pak je zde nařízení v rámci spolurozhodování a pak je zde ještě nařízení v rámci spolu, ehm, spolupráce ale to v podstatě nakonec všechno bylo jaksi zahazeno, protože došlo k tomuto jednání. Existuje zde tato složitá situace a to ze dvou důvodů. Za prvé, ten návrh byl velice kontroverzní celá desetiletí a je to přitom zároveň e, nesmírně důležité pro evropskou konkurenceschopnost. Když jsme dokončili jednání v loni v prosinci s radou o tomto jednotném patentu společenství, tak jsem měla velikou radost, že se nám konečně podařilo dosáhnout dohody. Ne všechny aspekty se mi líbily, možná si pamatujete, že jsem navrhovala určité prvky, které tam nakonec v, té, v tom e, návrhu nebyly vzaty v potaz ale i Přesto jsem já společně se skupinou liberu, liberálů jsme pokračovali v podpoře vytvoření tohoto patentu společenství. Nicméně teď došlo k té půlnoční dohodě a já sama eh, tedy se chci hovořit o tom eh, odstranění článku 678. Já Eh, si myslím, že ta situace mohla být vlastně zcela obrácená, protože nikdo zde v Evropském parlamentu by neměl být spokojen s tímto výsledkem. Ať už, jsme si mysle, ať už si myslíme cokoliv o té samotné podstatě té věci. Rada by zcela jistě neměla takto zacházet s dohodou v prvním čtení mezi radou a parlamentem, protože potom k čemu tedy máme ten postup eh, prvního čtení? Co se týče eh, té samotné, eh, toho samotného meritu věci, tak skupina Libe podporovala článek 678, i když jsme to nechtěli úplně zcela od začátku, dávali jsme svůj názor také při hlasování. Nicméně nakonec bychom byli i možná ochotni podpořit ten návrh bez těchto článků. Během těch jednání, o tom jsem vlastně hovořila, nechci dnes hovořit o samotném meritu věci, zda Myslím si, že zcela jistě by se to zasluhovalo mnohem podrobnější diskusy. Klidně o tom ještě pohovořím podrobněji později. Nicméně, myslím si, že teď bychom měli pracovat flexibilně, měli bychom kreativně najít nějaké společné řešení a to co nejrychleji. Protože cílem je dosažení dohody s radou, i když tedy e, se to ukazuje trošku obtížné, ale je to tím zásadním úkolem Chápu, že se teď celá řada kolegů zlobí nad tím chováním. Chtěla bych apelovat na všechny kolegy a kolegyně tohoto výboru, že bychom e, neměli tu, e, to naše rozhořčení vlastně přenášet na malé a střední podniky a na praxi v Evropě, protože zde nemůžeme, nemůžeme dovolit neúspěch. Evropa je v krizi a my jsme byli zvoleni k tomu, abychom přinášeli konkrétní řešení problémů. Asi to nebude jednoduché, ale myslím si, že nakonec se nám podaří dosáhnout eh, společného závěru, protože občané si to zaslouží. Jak kolega Rabkaj již řekl, měli bychom si to přes léto všichni ještě pořádně rozmyslet a v září, až se vrátíme plni energie a možná i trošku s větší kreativitou bychom to měli ještě všechno už konečně jednou provždy dořešit. Děkuji. Děkuji, pane kolego Des Grandes. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Srdečně děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že všichni eh, znají pozici španělské delegace v EPP a také víte, že španělská delegace socialistické, v socialistické frakci sdílí tento názor. My jsme samozřejmě proti této dohodě, nikoli proto, eh, že má být vytvořena jednotná patentová ochrana, ale proto, že eh, jsou tady protiprávní a eh, také nejednotné prvky, které jsme opakovaně reklamovali. A připomínám, že Jde o eh, eh, dohody, eh, jimiž bude ovlivněno 500 milionů obyvatel. Nesmíme prolévat samozřejmě falešné slzy, to by byly nekorektní a nesmíme plakat na nesprávném hrobě. Rada se jednomyslně vyjádřila k vypuštění článku 6 až 8 v nařízení o jednotné patentové ochraně a právní služba parlamentu ví, že je tím pádem eh, toto eh, nařízení vykotláno a eh, je zbaveno své právní podstaty. Domnívám se, že Eh, to také odporuje cíli jednotného trhu. Chci ještě připomenout, že již šest měsíců diskutujeme o sídle eh, patentového eh, soudu více než o obsahu příslušné úpravy, což je také velké zklamání a skutečně to neodpovídá prestiži celé debaty. Poté, co jsme vyslechli radu a také právní službu rady, by se mohla k věci vyjádřit komise a říci, jaké závěry z toho vyvozuje. A e, pak se naskytá otázka, jak se zase dostat e, z této šlamastiky. Děkuji. E, já ostatně vítám mezi námi i zástupce komise. Později dostane příležitost se k tomu vyjádřit. A nyní má slovo kolega Mase. Para suscribir el extraordinario discurso. Velice děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pouze vyjádřit souhlas s kolegou, který právě přednesl svůj komentář. Děkuji, to bylo stručné a jasné. Kolega Baldazár. Velice děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že si musíme ujasnit priority celé této věci. protože zde se vytváří velice závažný politický precedent. Evropská rada nemá vůbec žádné kompetence ani práva na to, aby zasahovala do legislativního procesu, který provádí dva e, zákonodárné orgány. A my e, jsme již dosáhli dohody Evropský parlament postupoval realisticky a pragmaticky, přijal celou řadu podmínek, kterou si vytyčily členské státy a upřímně řečeno, ta intervence, k níž došlo před několika týdny, vlastně před několika dny, nemá vůbec žádný právní základ. Nicméně budeme usilovat o nalezení řešení. Naší hlavní obavou je to, že zde se zde musí přece respektovat právo Evropské unie a za druhé musí existovat eh, naprosto průhledné postupy. A máme, a to vlastně je to tedy Rada ministrů a parlament, které jsou za to odpovědny. Měli bychom vždy postupovat pragmaticky, chceme eh, dosáhnout výsledku a už na to čekáme 30 let spole, různé firmy, společnosti, celý, celá průmyslové odvětví už chce, aby zde nakonec tedy došlo k vytvoření toho jednotného evropského patentu. Měli bychom se oprostit od všech osobních zájmů. Mnoho pozměňovacích návrhů se během jednání nakonec eh, vlastně jak se vytratilo, spadlo pod stůl, ale teď je naší povinností najít nějaký bod, na němž se shodneme. E, teď je zde tedy návrh e, odstranit nebo změnit tři velice důležité články. Došlo k tomu i v zásadní chvíli. Ale nevím, zda bychom zde dnes měli hovořit i o tom jazykovém režimu. Chápu samozřejmě španělské obavy i obavy mé vlastní vlády. Ale pokud 90% italských firem předkládají své žádosti o patent v angličtině, 2% ve francouzštině a 1% v Německu, tak to prostě vypadá, že už jako s těmi jazyky to není takový problém. Je zde spíše taková obava, aby nakonec v Evropě nepřevládl pouze jeden jazyk. Takže já si myslím, že zde asi dnes není dobrá, eh, dobré místo k tomu, abychom hovořili o tom jazykovém eh, režimu. Doufám, že Evropský parlament bude i nadále pokračovat v řešení těchto otázek, protože se domnívám, že to je naprosto zásadní pro propagaci inovací. Celá řada subjektů volá po této regulaci a musíme tedy postupovat pragmaticky a hledat řešení. Děkuji, paní Lichtenberger. Já mohu zcela souhlasit s analýzou kolegy Rabkaje ten způsob, jak se ztrácí smysl určité úpravy, je postup, který absolutně není zaměřen na ten původní cíl. Původní cíl bylo posílit Evropu ve společném postupu v této záležitosti, ale to nechci opakovat. Také rada nám dala stovky vysvětlení, jak je všechno důležité. Potom na základě takového čachrování se však celý obsah eh, se tratí, prostě vytáhne se z toho návrhu a návrh ztrácí smysl. Takže mm, si kladu otázku, zda bychom neměli začít celá o začátku, pokud není řešení eh, zde dáno a když se určité jádro návrhu vyjme je nabízen určitý kompromis, ale to je pouze poloviční eh, řešení a vede to k další právní nejistotě. Takže bychom měli dělat eh, vlastně opak toho, co jsme chtěli udělat původně. Já však mám zájem o skutečný evropský eh, patent a kolega Baldazar má pravdu. Otázka jazyků již není rozhodující otázkou. Rozhodujícím bodem je to, zda eh, ohlašovatel patentu bude mít právní jistotu a také možnost prosazovat své právo. Je toto zamýšleno, anebo eh, chce rada nyní eh, zamýšlet Jiný postup je možné tedy pouze žadateli říci, že určitý právní postup tady je, ale vlastně nevíme jaký. A to prostě ale není možné. Je to pro mě zcela nepřijatelné. A kdyby nebylo možné zde se prosadit, pak bychom měli, tak jak navrhuje kolega Rabka, znovu přemýšlet o tom, jaké máme ústřední body na návrhu, na čem se můžeme dohodnout a zda bychom neměli jít do nějaké konfrontace, aby se zcela jasně ukázalo, kdo má zájem, o jaké řešení a kdo to blokuje. Velmi nerada se nechávám eh, dělat eh, ze sebe eh, nějakého užitečného blbička, který by pouze se klaněl a postupoval, e, i když je to kontraproduktivní. Takže otázku Evropského soudního dvora musíme položit zcela jasně. Musí být zcela jasně e, toto řečeno. E, to, co je navrhováno, není ničím jiným než Eh, to, co je také spojeno s otázkou tří sídel. Bylo řečeno jedno to zjednodušit, zredukovat a, a pak jsou tam tři návrhy sídel. Když pak přijde někdo další a řekne, já potřebuji taky takovéto sídlo a je to bezpodmínečně nudné, no tak jich můžeme nechat prostě 27. Jinak by to bylo skutečně směšné řešení. A to je riziko politické, je to určité vytvoření tunelování patentové úmluvy protože nastane nějaká vlastní dynamika, každý se bude specializovat, bude si dělat, co chce. A ty rozpory, které by z toho eh, pak vyplývaly, no kde budou řešeny? No, fajn, můžeme říci, eh, eh, že chceme patentovým advokátům dát novou činnost, ale toto udělat k tíži průmyslu, to by bylo nezodpovědné možné. Takže postup rady v této oblasti je prostě příliš drzý. Děkuji, kolegyně Taylor. Já bych chtěla navázat eh, na to, co uvedla kolegyně eh, Wikström, je podstatné, abychom se shodli na jednotném patentu co nejdříve, protože eh, je to ku prospěchu velkých i malých podniků a je to také velmi důležité pro evropskou konkurenceschopnost, zejména vůči eh, Spojeným státům americkým a Azií. Velmi doufám, že eh, během léta se pohneme kupředu s pomocí eh, právníků, tak abychom eh, zajistili, že ten patent bude právně vzato ehm, neprodyšný. Děkuji. Pane předsedo, velmi rychle bych chtěl dát najevo naši pozici. Za prvé, pokud jde o článek 6 až 8, já osobně s tím nemám problém, že byly vypuštěny z ustanovení a určitě nepovažuji situaci kdy je to podáno e, Evropskému soudnímu e, dvoru Eh, na základě mm, eh, určitých eh, prodlev, které již zažíváme s Evropským soudním dvorem jako za správný postup, zejména když chceme navrhnout specializovaný systém, kdy se zabýváme s určitými věcmi speciálním způsobem. Pokud jde o obecnější věci, sdílím frustraci kolegů, které tady zazněly Eh, ohledně počtu eh, sídel, eh, které jsou k dispozici i jazykovou otázku. A konec konců, pane předsedo, je to Evropa, děláme to, co vždy. Bereme do rukou něco nesmírně choulostivé a snažíme se to analyzovat a vytvořit rozumný systém, ale nikoli takový, který nám budou občané vyčítat Eh, je zde návrh mít eh, sídlo ve Frankfurtu, kde se bude mluvit anglicky, v Londýně, kde se bude mluvit francouzsky a pak eh, v Londýně, kde se bude mluvit německy a pak ještě mezi tím se bude mluvit i španělsky na jiných místech. Děkuji. Eh, já si myslím, že eh, skutečně eh, takové jednotné sídlo je nesmysl, protože stejně každý bude mluvit vlastním jazykem a navíc ty komory budou rozhodovat o věcech. Tam budou sedět patentoví právníci a tam budou probíhat i žaloby. Takže ústřední soud nepotřebujeme, protože každý se bude obracet na Eh, to místo, tu komoru, která eh, mu bude nejbližší. Ještě otázka na pana Peneru. Včera v rozhovoru s britskými právníky mi bylo sděleno, že, právník, eh, že článek 3 by zcela stačil ehm, k odůvodnění právního základu článku 118. Snad byste k tomu mohl něco, pane Penero, říci. Ano, děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit o tom posudku, který vám byl již rozdán. Je zcela jasné, že že vyloučení článků 6 až 8 je podstatnou záležitostí. A kladu si otázku eh, eh, také v souvislosti s tím, co žádá Evropský soudní dvůr. Eh, každý právní akt musí mít svůj obsah. A tady si kladu otázku cíle. Není zde žádný obsah ani předmět tohoto právního aktu. Článek 3 je dostačující, to je otázka. No, člověk může být minimalista ale když chceme být minimalisty, tak je dobré také mlčet. A zde máme právní akt v 26 stránkách, a já se domnívám, že e, možná, že někdo řekne, že by stačilo e, ještě odebrat čtyřku nebo devítku, ale nevím, zda to je to řešení, tak jak říkal pan zpravodaj, tak bychom neměli žádný eh, dohled a bylo by to skutečně velmi jednotné. Ale eh, ohledně praxe a postupu Eh, tedy v souvislosti s bodem 9 našeho stanoviska. Zde bych chtěl říci, že příprava eh, ve formě trialogu a dalších eh, metod spolupráce Rady a Evropského parlamentu pro dohodu v prvním čtení je postup, který nijak nenarušuje smlouvy a dohoda Ona eh, mlčenlivá dohoda eh, v radě eh, vedla také k tomu, že právní výbor přijal svou zprávu s určitým závěrem. Je zde však eh, otázka toho, co s tou zprávou chcete udělat, protože technicky ta zpráva prostě existuje a je nutné nalézt článek, který umožní toto předložit plenárnímu zasedání. Vždyť eh, cílem eh, toho ustanovení není to pouze projednávat. I když celá tato záležitost je nehezká a Evropská rada nemá legislativní pravomoc, Eh, nemůže rozhodovat, ale tady eh, prostě nemáme zase nějaké formální eh, základy. Nemůžeme říci, že první čtení a dohoda v radě tomu neodpovídá. Musíme vidět, že parlament získal touto zprávou a měl by pokračovat v tom postupu bez toho, aby nějak handloval. Eh, čili eh, neměli bychom to nějak zkracovat. A nemůžeme také říci, že by zde byla nějaká negativní zátěž nebo hodnota. Vždyť je ta příprava byla vhodná a rada také nijak nespochybňuje to, co bylo připraveno. Takže rada by měla eh, přijmout to první čtení. Je možné se změnit, i když vy předkládáte své stanovisko, ale eh, také eh, komise může stáhnout svůj text pokud bude toho názoru, že ten právní akt je příliš pozměněn, eh, a to v rámci tedy debat eh, v radě v rámci prvního čtení. Eh, Toliko obecně, samozřejmě, že mohu potom ještě zareagovat na další detailní otázky. Máme tedy ty čtyři nebo pět stránek našich úvah o této otázce a budeme samozřejmě na tom ještě dále pracovat, abychom se snažili nalézt nějaké šťastnější řešení eh, tohoto nešťastného, této nešťastné situace. Eh, komise, prosím. Thank you, chair. Um... Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že po té, co jsme vyslechli tuto diskusi, tak už k tomu nemusím mnoho říkat. Slyšeli jsme tedy, že je zde celá řada eh, věcí, které jsou nyní politování hodné asi to největší politování hodné je to opoždění, nebo to, že teď dochází k, po, k opoždění tomu, než se konečně dohodneme. Myslím si, že si musíme uvědomit, jaký, jaké bude mít to spoždění negativní dopady na jednotný trh, na občany, na firmy a tak dále. Potřebujeme dobrou spolupráci všech orgánů, abychom dosáhli cíle eh, do dubna 2014 vytvořit jednotnou ochranu patentů. Zároveň musíme brát v úvahu i to, k čemu došlo tehdy té noci, nebo tedy v těch brzkých časných hodinách na jednání rady. Bude, také jsme nyní právě obdrželi dokument eh, parlamentní právní služby, kde se hovoří o tom, že vlastně odstranění toho, těch, těch článků 6 až 8 v podstatě neodpovídá nebo by ohrozilo výběr právního základu 118. Budeme na pomocní radě a parlamentu v tom, abychom dořešili všechny zbývající nedořešené právní otázky. Děkuji a nyní prosím předsednictví rady. Nevím, kdo za vás promluví. Prosím, pane velvyslanče. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych začal tím, že jsem sledoval diskuse velmi bedlivě. Vzal jsem vše na vědomí a my je věrně zprostředkujeme radě. Také chci eh, konstatovat, že jako předsednictví si plně uvědomujeme význam jednotného patentu. Je to otázka, o níž se diskutuje již mnoho let. Nadále jsme odhodláni dosáhnout dohody co nejdříve. Jsme odhodláni eh, dosáhnout dohody v prvním čtení. Pracuje se na tom již eh, mnoho let. Ale prostě nesmíme eh, propásnout tuto příležitost. Pokud dojde k promrhání této příležitosti, tak eh, budeme potřebovat eh, mnoho dalších let eh, k uzavření této otázky skutečnost pro radu je taková, že jsme potřebovali kompromis v otázce sídla patentového soudu. A mm, toho eh, kompromisu bylo dosaženo na posledním eh, summitu Evropské unie spolu s návrhem vypustit články 6 až 8 z nařízení. Eh, rozumíme těm iritacím, nebo té nevoli, kterou toto rozhodnutí vyvolalo. My se domníváme, že bylo důležité dát eh, nám všem čas, parlamentu i radě, abychom mohli o celé věci ještě eh, přemítat a eh, prodiskutovat ji a vrátit se k ní po létě. V mezidobí vycházím z toho, že obdržíte další analytický posudek mm, k diskusi v září a rada také pracuje v těchto intencích, komise taktéž. Doufám, že začátkem září budeme schopni eh, usednout k jednomu stolu eh, na základě eh, právních eh, posudků, které budeme mít již k dispozici. Budeme schopni pak přijmout potřebná politická rozhodnutí, která nám umožní dovést věc ke zdárnému závěru. Tolik vše z mé strany. Děkuji. Děkuji, pane velvyslanče. A nyní mám ještě dvě přihlášky do diskuse a e, závěrem má slovo ještě pan Rabkaj. Takže paní Wikström, paní Lichtenberger a pan Rabkaj. Actually, uh, I did not intend... No já jsem už e, nechtěla hovořit o těch třech článcích, ale protože jste o tom všichni mluvili, tak mi dovolte vyjádřit i svůj názor. Problém, že Problém začlenění článku 6 až 8 do nařízení je v tom, že by se to z toho vlastně stalo zákon a tím pádem by se to mohlo eh, předat Evropskému soudnímu dvoru, aby Evropský soudní dvor rozhodoval o výkladu těchto článků. Víme, že to by třeba mohlo trvat rok nebo dva roky, neslo by to sebou veliké náklady pro malé střední podniky i pro, individu, i pro fyzické osoby a navíc Evropský soudní dvůr vlastně nebude tím nejodbornějším soudem, bude zde ten nový speciální patentový soud. Takže opět se dostáváme do otázky, zda máme do evropské legislativy zavést speciální patentové zákony. A chci ještě připomenout to, co už jsem říkala stokrát. Právníci, podnikatelské združení, soudci, kteří se zabývají patenty a další, všichni souhlasili s tím, abychom odstranili tyto články. A právě proto jsem i já žádala o odstranění těchto tří článků během třístranných jednání. Domnívám se, že teď se nad tím ještě můžeme zamyslet, máme trošku času. Měli bychom se ještě zamyslet nad tím, zda skutečně jsme lepší v tom rozhodování než různí odborníci, patentoví soudci a všichni ti další odborníci z praxe, kteří chtěli odstranit ty tři články. My jsme zde, co by legislativní zástupci, ale měli bychom, se, měli bychom jim naslouchat, měli bychom si vyslechnout jejich názor a něco se od nich naučit. Takže snad se tady v září sejdeme a budeme na to mít eh, už názor. Mm, paní kolegyně Lichtenberger. Ano, srdečně děkuji. Já jsem teď trochu perplex na základě posledních stanovisek a to proto, že naši roli nevidím tolik v tom listen and learn, ale také v rozhodování. Právě proto eh, také musíme dodržovat naše rozhodnutí, i když jsme ochotni kompromisu. To, co říkal zástupce komise, bylo velmi diplomatické, ale s diplomací samotnou se nedostaneme dál. Proto se ptám, je komise, pokud v radě tyto tři články skutečně nemají být obsaženy v tom návrhu, je pak komise ochotna stáhnout svůj návrh, aby umožnila rozumně otevřít nová jednání. Nevidím, jak by bylo možné pokračovat na tomto základě i nadále. Jsme v prvním čtení, kolega Angström. Děkuji. Chci pouze komentovat to, co uvedla paní Wikström. Byl jsem tím velmi překvapen. Naším účelem eh, není přijímat zákony, abychom obšťastnili patentové soudce a právníky. Základ patentového systému nebo podstata je, aby eh, eh, umožnil inovaci tento nový patentový systém. Ehm, to je něco, na čem doufám jsme se všichni shodli. Není to ve prospěch patentových soudců, ale ve prospěch inovace v Evropě. My eh, jako zelení jsme vždy tvrdili, že potřebujeme jednotný patent, který bude řádně integrován eh, do eh, soudních a politických evropských struktur. Máme různé názory na mm, ehm, nejlepší možné patentové systémy, ale myslím, že že všichni jsme zajedno, že jde o politické rozhodnutí. A to je jedna z možností, jak můžeme přispět my politici k inovacím. My jsme vždy říkali, ano, vítáme jednotný patent, pokud bude žádný a pod politickou a soudní kontrolou. Ale opět vracím se k podstatě. Účel patentového systému je aby byl uspůsoben eh, tak, aby prospěl inovaci, nikoli aby eh, prospěl eh, patentovým právníkům a soudcům. Děkuji. Děkuji. Paní Lichtenberg má konkrétní otázku, respektive měla konkrétní otázku na komisi, možná, že komise mm, odpoví a pak ještě pan Rabkaj. Děkuji vám. Já si myslím, že naším cílem je i nadále pomoci eh, radě a parlamentu v eh, nalezení dohody. V této chvíli určitě nechci zacházet do hypotéz o eh, návrhu komisi. Komis se položila návrh na stůl, legislativní proces probíhá a my doufáme, že vy i rada dosáhnete dohody a jak jsem již řekl, pomůžeme vám v tom. Děkuji. Ano, to byla také diplomatická odpověď. Pane kolego Rabkaj, já už bych byl očekával od komise více angažovanosti pro váš vlastní návrh. Neslyšel jsem nic. Také byste mohli o tom uvažovat, že vlastně obhajujete tady vlastní návrh. Za druhé, a i to je poslední věta pana generálního ředitele, která nějak odpovídá s tím názorem, že musíme dospět k dohodě co nejdříve. Dámy a pánové, my už máme dohodu, dohodu už máme, ta je devět měsíců stará, takže kdo nám říká, že co nejdříve musíme dospět k dohodě, ten buď eh, prospal eh, poslední měsíce, anebo eh, nás chce nějak převést. Máme dohodu a je výlučně na radě, aby se vrátila k tomu, co s námi, ale nikoli čiše, eh, ale dopisem eh, dohodla. To je podstata. A já jsem svou pozici již předložil, ale k tomu bych dodal ještě dva body. První bod je pokračováním toho, co jsem právě uvedl. Rada více než deset let bránila vzniku evropského patentu a nyní tomu brání dál abych to řekl jasně. Pokud nebude patent, tak je to vinou rady, nikoho jiného, nikoli parlamentu, je to rada, která tady šumluje a podvádí. E, to je na snadě. Říkám to eh, eh, preventivně, eh, protože tady jsou názory ustupte, povolte a tak dále. To už dál nejde. Rada je odpovědná, to musí jasně zaznít. A v každém stanovisku, které budu podávat od nynějška, bude uvedeno, rada je odpovědná za neexistenci patentu. Druhá poznámka, to je kolegiální na adresu Cecílie to už řekla před několika měsících eh, v eh, debatě. Na otázku, kdo jsme my, my eh, parlament, my eh, jsme parlament a my jsme jediní na základě volby a také na základě eh, smlouvy rada, eh, kteří jsou legitimováni k přijetí zákonů, nikoli patentoví právníci. Naším úkolem není zákonem zajistit nějaký obchodní model právníků. Ano, já jsem také obdržel mnoho eh, mailů od těch, kteří chtějí vypustit eh, body 6 až 8, ale obdržel jsem také mnohé maily, kteří varují před nebezpečím a říkají, že to nejde, protože pak to nebudeme mít. Eh, v článku 118 se praví, že máme mít jednotný patent s patentovou ochranou a to nemáme. Eh, eh, takže mm, musíme vidět obě strany a eh, naším úkolem, co by parlamentu, je přijmout politické rozhodnutí o věci. A proto nadále říkám, že pokud rada nutně chce eh, vyškrtnout eh, několik článků, tak možná by našla nějaké jiné v nařízení, které by tak nevadily. Ale právě eh, vyškrtnout ty podstatné, tak tady musím říci, parlament se na tom nesmí podílet, protože by to znamenalo, že vědomě porušuje evropské právo a pokud tak učiní jiná instituce evropská, pak je to její odpovědnost. Ale my určitě se naší odpovědnosti nevzdáme. Musíme se postarat o to, abychom vytvořili kompatibilní právo a ještě jsem neslyšel jiný argument, respektive argument, eh, protože by to šlo jinak. Budeme samozřejmě o tom všem přemýšlet a jednoznačně říkám, my eh, jsme dnes eh, nedali zelenou jakémusi novému začátku nebo novým jednáním. Platí to, co jsme dosud dojednali. A na adresu všech těch, kteří říkají, že musíme dospět k eh, rozhodnutí a výsledku co nejdříve, říkám, k tomu výsledku jsme dospěli už před devíti měsíci. Děkuji. Děkuji, říká eh, předseda, děkuji všem zúčastněným, ehm, eh, diskutujícím i tlumočníkům. Eh, uzavírám schůzi, které, te, k tématu se vrátíme bez tak ještě jednou po letních prázdninách. A dnes v 15 hodin pokračujeme krátkou schůzkou koordinátorů, pětiminutovou a poté pokračujeme v zasedání in camera. Děkuji.